Děkuji eh, kolegové za tuto debatu a my teď postoupíme k bodu 5 a to jsou prezentace komise, týkají se návrhu přepracování návratové směrnice. My jsme tento bod pořadu jednání rozdělili do dvou částí eh, na eh, návrh zprávy a potom eh, budeme hovořit eh, o eh, cílených, cílených hodnoceních dopadu, která provedl, nechal provést parlament. Rozdělíme je tedy na polovinu. Ti kolegové, kteří nechtějí zůstat, prosím, odejděte potichu a my se teď budeme věnovat první části tohoto bodu eh, pořadu jednání. Já dám tedy slovo paní zpravodajce Judith Sargentini, eh, aby nás uvedla do otázek, do otázky návratové směrnice. Ona je také místo předsedkyní našich, našeho výboru, tak je tady. Já jsem si řekla, že toto bude právě eh, to vhodné místo, odkud bych měla hovořit o návratové směrnici. Děkuji vám, já se budu snažit o stručnost, protože Potřebujeme dost času na to, abychom eh, vyslechli i výzkumníky, kteří dostali na starost eh, za Evropský parlament vypracovat hodnocení dopadu, protože to hodnocení dopadu jsme nedostali od Evropské komise. Také jsme dostali analýzu od Agentury pro eh, základní lidská práva, od Frontexu a od Evropského ochránce ochránce eh, soukromých údajů a proběhla už řada schůzek stínových, spravodaj, eh, stínových spravodajů, abychom si byli jistí, že cíleně budeme pracovat na tomto téma a abychom také vzali v úvahu otázky transparentnosti, tak jsem připojila seznam institucí, které jsme oslovili, anebo od nich jsme získali informace. Rovněž eh, jsem vypracovala vysvětlující prohlášení, kde jsem vysvětlila své volby. Jednou z těch voleb je pozměnit eh, tento legislativní akt. Bylo by to bývalo možné ignorovat, odložit to a držet se eh, vyjádření komise z roku 2017, kdy komise přišla s doporučeními aby členské státy začaly provádět současnou návratovou směrnici ještě předtím, než začnou vyžadovat změnu této právní úpravy, protože, a s tím jsem souhlasila, mnohé problémy, které členské státy vidí, vlastně se netýkají nedostatku právní úpravy, ale, ale nedostatků v jejím provádění. Vzhledem k tomu, že Evropská komise eh, toto dala na stůl a rada eh, tlačila, řekla jsem si, že se ujmu té výzvy a eh, přepracuji tedy návratovou směrnici, která podle mě může fungovat, je zcela jasně bezpečně v mezích mezinárodního práva a, a která může účinně fungovat bez falešných slibů. Eh, můžete si to přečíst v tom vysvětlujícím prohlášení. Já jsem tam eh, se zaměřila na některé priority. Eh, zaměřuji se především na dobrovolné odjezdy, dobrovolné návraty. Stále přetrvává možnost nuceného návratu, protože není možné účinně tedy naplnit dobrovolné, dobrovolný odjezd, dobrovolný návrat když, aniž by tedy finální eh, důsledek rozhodnutí o neudělení azylu eh, nebylo, aniž by to nebylo eh, nucené navrácení. Ale komise se zaměřuje příliš na nucené návraty, tím pádem se mnoho lidí dostalo vazby. Komise tvrdí, že nebyl prostor pro dobrovolné odjezdy a návraty. Myslím, že velký problém s těmi odjezdy není ani tolik na naší straně eh, legislativy, ale spíše na ochotě druhé strany ty lidi přijmout zpátky, tak, aby si ty země původu byly ochotny ty své občany vzít zpět. A, ale toho nedosáhneme, když se zaměříme pouze na nucené návraty. Viděli jsme během jednání v Abidžanu mezi Evropskou unii a Africkou unii, že tady je ochota Eh, ze strany afrických zemí se zapojit, ale pouze, když ty návraty jsou dobrovolné. Takže za naší stranu chceme-li být efektivní, je potřeba, aby ty návraty byly dobrovolné a na to poukazuji. Dále se snažím zvýšit udržitelnost a účinnost návratových postupů. jakou nabídku dostává navrátilec, když má jet zpátky domů, aby se reintegroval do společnosti. Eh, jsme si jisti, že ti lidé eh, se vlastně reintegrují do, doma zpět tak, aby se okamžitě nehnali na loď, eh, která je zase doveze zpět do Evropy co nejrychleji. Tedy tuto udržitelnost toho návratového procesu musíme posílit. Pojistky pro osoby, které čelí návratovému postupu. Upřímně řečeno, když jste vlastně v procesu žádosti o azyl, třeba po druhé, ale ten proces běží, tak není možné takovou osobu žádat, aby začala pracovat na návratu tak jak navrhuje Evropská komise, zajít si na ambasádu a žádat o papíry. Stále ještě si nejsme jisti, že ten azyl třeba ta osoba nedostane. Velmi bychom ty lidi ohrožovali. Nejenom ten proces azylu, ale možná i zbylou rodinu doma. Možná třeba nikdo nevěděl, že ta osoba odjela, nebo věděli, ale nevěděli, kam ta osoba odjela. Ku příkladu byl problém v Istanbulu, eh, tam byl saudsko-arabský eh, novinář, který vlastně potom se nedostal z toho svého vyslanectví eh, naživu. Takže tomu je třeba zabránit. A primární prioritou jsou optimální zájmy dítěte, za respektování veškerého mezinárodního práva a je také třeba zajistit, aby vazba nebyla běžným postupem. Zvláště v případě eh, rodin s dětmi by vazba měla být eh, vlastně mimo eh, debatu. A potom také koherentnost politik, nezbytnost, proporcionalita. Já jsem udělala několik drastických zásahů Eh, já jsem eh, vlastně vypustila, vypustila eh, tu pohrani, ten pohraniční postup. Pakliže jej nemáme zaveden na začátku, tak jej nemůžeme mít zaveden na konci. Pak jsem také změnila požadavky na spolupráci v tomto procesu, aby se vysvětlilo, co vlastně lze očekávat během procesu navracení, jaká jsou práva povinnosti navracených Eh, osob, ale vypustila jsem zbytečné požadavky na spolupráci. Vyustilo to vše v asi 120 pozměňovacích návrhů. Doufám, že jsem byla dostatečně, že jsem pracovala dostatečně důkladně. Eh, pokud vím, lhůta pro, pos, pro eh, pozměňování pro podání pozměňovacích návrhů je 7. února a doufám, že budete moci využít i hodnocení dopadů, které dnes budou prezentovány. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Judith. Teď přejdeme ke stínovým zpravodajům. Ana Maria za EPP, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A já jako stínová zpravodajka za EPP vítám uh, přepracované znění návratové směrnice a také vítám posouzení dopadů. Samozřejmě musíme zajistit co nejefektivnější návratovou e, politiku pro státní příslušníky cizích zemí, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu a tudíž nemají právo pobývat v Evropě. Přepracované znění, které navrhuje komise, je dobrý začátek, přináší pozitivní změny. Například zahrnutí ustanovení na posílení spolupráce s zeměmi původu a povinnost pro členské státy vytvořit návratové programy ve svých zemích. Souhlasím s Judy, s paní zpravodajkou, že dobrovolné návraty by určitě měly být tím hlavním cílem a měly by být povzbuzovány. Samozřejmě, to je dlouhodobé řešení. Dlouhodobé řešení je to, co by bylo nejlepší. Ale nemůžeme vyloučit ani nucené návraty. Musíme být realističtí, že to nakonec budou i nucené návraty a vy jste to ve svém vystoupení řekl. Ale i v takovém případě potřebujeme spolupráci se třetími zeměmi, se zeměmi původu, potřebujeme zlepšit spolupráci mezi členskými státy, například interoperabilita databází a potřebujeme eh, mít možnost eh, sledovat eh, ta, ty další pohyby, ty sekundární pohyby v těch zemích, jak k tomu dochází po těch návratech. Takže EPP bude klást důraz na tento aspekt. Také chceme, aby komise e, zajistila, že návraty nebudou mít negativní dopady na zranitelné skupiny. Například chceme tam zahrnout do těch procedur jednoznačně genderový přístup, protože teď to v tom návrhu úplně chybí. Chceme věnovat e, mimořádnou pozornost ženám, které jsou obětmi obchodování s lidmi a sexuálního násilí. Pokud jde o děti, tak eh, s potěšením konstatuji, že spravodajka eh, chce zvýšit ochranu eh, pro děti. My určitě chceme, aby ten aspekt zranitelnosti byl brán v potaz ve všech fázích celého postupu a samozřejmě nejlepší zájem dítěte musí být tím hlavním aspektem, který musíme sledovat v celém řízení. Nyní konkrétně k několika článkům. Článek 6. Útěky, riziko útěku. Chápeme ty důvody komise, proč se snaží eh, vyjasnit u členských států lépe toto riziko, ale ten seznam, který tam je, nezajišťuje dostatečnou jasnost. Některé věci jsou pořád nejasné. Nedostatečné finanční zdroje, nedostatečná dokumentace, nelegální vstup. Tak to úplně nutně nejsou objektivní kritéria. Zároveň nechceme uh, aby to tam bylo vyškrtnuto, jak to navrhuje zpravodajka, tedy vyškrtnout celý ten článek. Myslíme si, že riziko možného útěku musí být stanoveno na základě individuálního posouzení. O co tady jde, pane předsedo? Jde tady rovněž o to, aby byla zajištěna svoboda pohybu volný pohyb osob v Evropské unii, protože když neuděláme nic s ohledem na riziko útěku, zejména s ohledem na vezernou, veřejnou bezpečnost, tak členské státy začnou zavírat svoje hranice a to určitě nechceme. Takže tomu musíme zabránit, tomuto uh, riziku útěku. Pokud jde o děti, tak uh, myslíme si, že jim potřeba věnovat velkou pozornost, ale detence, jak je popsáno v článku 18, to musí být až nad úplně poslední řešení v případě dětí a dokonce ani eh, u těch bytů ne, mm, nezletilých bez toho provodu by k tomu nemělo docházet nikdy. Měla by tam mít alternativní řešení. Dále, článek 9. Dobrovolné návraty. To by mělo být eh, vždy možné a i když je příslušník eh, třetí země v den tenci ve vazbě, to tam není jasné v tom návrhu. Dále článek 13, to by mělo být vyloučeno pro děti a také v případě dobrovolných návratů. Rovněž musíme posílit právo na informace pro příslušníky třetích zemí. To musí jít ruku v ruce s podporou dobrovolných návratů. Eh, jaké to tady má důsledky, pokud tady je povinnost spolupracovat, tak tady musíme jasně zajistit, aby příslušníci třetích zemí věděli, co se děje, proč se to či ono děje. Kon- další věc. Myslíme si, že informování, zacházení s dětmi musí být eh, přátelské vůči dětem a probíhat v jazyce, kterému budou děti rozumět. A eh, důsledky vyplývající z neochoty spolupracovat se nesmí dotknout dětí. Závěrem všem mnohokrát děkuji, děkuji stínovým zpravodajům. My jsme se setkali také s mnoha dalšími subjekty, s různými evropskými agenturami, to bylo velmi přínosné a já doufám, kolegové, že se nám podaří nalézt dobrý kompromis k některým těm klíčovým věcem a že budeme schopni postoupit rychle a do konce mandátu tuto věc dotáhnout. Děkuji, Sylvie Bon. Děkuji, děkuji. Děkuji naše stínová zpravodajka Sylvie Gujem tady není a poprosím mě, abych přečetla její anglický text. Vážení kolegové, paní Guillaume by se chtěla omluvit, protože bohužel zde dnes s námi nemůže být, vzhledem k tomu, že má eh, závazky ve svém volebním okrsku. Jako stínová zpravodajka za skupinu SND pro návratovou směrnici bych chtěla poděkovat paní zpravodajce. Její návrh je velice progresivní a paní eh, Gion podporuje řadu věcí, které paní z Argentiny navrhuje. Rovněž paní Gion předloží pozměňovací návrhy zejména k věcem jako reintegrace, spolupráce se třetími zeměmi a postupy na státních hranicích podporuje myšlenku, abychom vytvořili efektivnější návratovou politiku, ale takovou, která bude respektovat základní lidská práva. To musí být priorita a nesmí to být opomíjeno. Konečně, eh, detence by se měla použít vždy až jako poslední řešení a musí být jednoznačně zakázána pro všechny děti. Takže to je vše. Paní Guillaume se těší na další spolupráci s vyjednávacím týmem. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát Silvi Ivon. Dále Sofie Intervelt je stínovou zpravodajkou. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná. My vítáme návrhy nebo respektive Eh, ten směr, kterým se to ubírá ze strany paní zpravodajky, ale chtěla bych ještě něco říci k tomu celkovému kontextu, v rámci něhož eh, tento návrh řešíme, protože celá upřímně ten celý asilový balíček se na radě zasekl, je tam už nějaké dva roky, nikam se to nehýbe Eh, řada těch věcí, které se měly řešit v rámci toho přepracovaného znění, se řeší v rámci asilového balíčku, jako třeba sekundární pohyby a eh, přitom to vlastně byl vůbec ten důvod, proč jsme navrhovali změny směrnice o přijímacích podmínkách. A teď úplně na, nějakou, na poslední chvíli Komise předkládá návrh přepracovaného znění a říká, tak my tomu v zásadě vůbec nevěříme, ale prostě ty členské státy to po nás chtějí a tak my jim to tedy poskytneme, jenomže komise by přece měla být nezávislá. Možná by bylo vhodné, aby jim tohle někdo řekl. Takže my eh, na tom budeme velmi usilovně pracovat, eh, podporujeme ty kroky, eh, to, co navrhuje paní zpravodajka, předložíme také nějaké návrhy, ale trvám na tom, abychom úplně neodtrhli tuto složku od těch dalších věcí, které jsou na stole a já eh, Eh, si myslím, že bychom neměli pracovat čistě na takzvané té externí dimenzi asilové politiky, migrační politiky, zatímco ta interní dimenze je úplně zaseknutá kvůli odmítnutí odpovědnosti na straně vedoucích činitelů. Děkuji, Sofie. Tak možná, když komise vydrží, tak na konci určitě slovo dostanete. Bude to jsme velmi rádi. Samozřejmě potom tedy dejte mi vědět, jestli si chcete vzít slovo. Dále, Barbara Spinelli za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci a zejména jí děkuji za velmi obsáhlé a pečlivé konzultace, které předcházely vypracování tohoto návrhu, kdy tam byli zapojeni různí experti, neziskové organizace a další odborníci. Já jako stínová zpravodajka podporuji velkou část pozměňovacích návrhů, které předkládá paní zpravodajka první řadě eh, eliminace, vymezení kritérií, které se vztahují k riziku útiku, dále také kritéria týkající se nucených návratů, dobrovolné zapojení a také detence po celou dobu řízení eh, návratového, návratového řízení. Já tedy ve svých pozměňovacích návrzích se zaměřím na posílení základních práv těch lidí, kteří byli dotčeni návratovým rozhodnutím, také eh, eh, si myslím, že by tam mělo být eliminována ta povinnost eh, příslušníků třetích zemí mm, se zapojit. To by nemělo mít dopad na to, zda budou zapojeni do reintegračních programů. A také používání detence, zejména Odmítám detenci v uzavřených prostorách, tedy ve vězeních. Dále bezpodmínečné poskytnutí e, přístupu ke zdravotní péči a vzdělávání pro nezletilé. Lovněž právo na to, aby občané třetích zemí měli mít možnost být vyslechnuti předtím, než budou vráceni do své země. Potom také zřízení nezávislých orgánů, který bude složen z osob kvalifikovaných v oblasti základních lidských práv, kteří budou monitorovat nejenom nucené návraty, ale veškerý repatriační proces a rovněž to, eh, aby nedocházelo eh, v ubytovacích zařízeních k domovním prohlídkám bez jakéhokoliv eh, opodstatnění či dokumentu případě porušení takových postupů by měli mít možnost hlásit to Evropskému parlamentu nebo národním parlamentu. Další bod. Vyškrtnutí článku 21, který dává členským státům možnost eh, odklonit se od některých ustanovení směrnice v takzvaných krizových situacích, což by eh, mohlo znamenat mnohem delší dobu detence a mohlo by to Eh, je zrušit závazku mm, podle článku 18.1, kde je tedy povinnost, aby ti migranti byli ve vězení odděleni od běžných odsouzených. Já doufám, že moje návrhy, stejně jako návrhy paní zpravodajky, dostanou dostatečnou podporu a že připravíme takovou směrnici, která bude v souladu s mezinárodním právem pro uprchlíky a lidská práva. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Barbaro. Tak já myslím, že to je vše, pokud jde o stínové zpravodaje. Přeje si ještě někdo další něco říci? Není tomu tak. Takže Eh, já myslím, že teď bychom si měli vyslechnout Dana Rottenberga z Geře Home. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, dobrý den, zdravím všechny. Já vám děkuji za to, že jste mi eh, dali příležitost tady stručně představit eh, ty důvody, které vedly komisi k tomuto návrhu. Tento návrh eh, představuje přepracování návratové směrnice a vychází z předpokladu, že členské státy musí čelit mnoha překážkám při realizaci návratové politiky, která bude efektivní a je nezbytné tyto překážky překonat. Toto vše samozřejmě ale musí proběhnout tak, abychom zároveň dodrželi základní principy, mm, lidská práva a mm, zásadu nenavracení. Já musím říci, že návrh zprávy ale nevychází ze stejné logiky jako návrh eh, komise a já doufám, že ty diskuse, které budou následovat, nám eh, umožní překonat některá nedorozumění, eh, k nimž možná došlo, abych třeba zmínil některé věci, tak eh, to, že chceme dávat prioritu dobrovolným eh, návratům. I komise se domnívá, že toto je preferovaná cesta a jak to zdůraznila paní zpravodajka, je zřejmé, že dobrovolné návraty eh, nebudou probíhat v případě migrantů ve složité situaci, pokud tam bude riziko nuceného návratu. Zároveň bych chtěla říci, že osoby umístěné do detence ne, by neměly mít přístup k dobrovolnému návratu. Ne, všechny osoby ve všech fázích toho řízení by měly mít možnost dobrovolného návratu a je to prostě to řešení, které i my preferujeme. Domnívám se, že to je z mé strany asi zatím vše. To jsou věci, které jsem chtěl zdůraznit a mnohokrát vám děkuji. Dobře, děkuji, děkuji mnohokrát. Já se jenom teď dívám směrem k předsednictví, jestli si přejí vystoupit. Ne? Dobře. Vypadáte tam velmi osamuceně, takže nechám vás v klidu. Takže Judith, eh, chceš opět slovo? Tak proč o tom mluvíme? My se tady eh, snažíme to probrat už teď v parlamentu a ve chvíli, kdy komise nám neposkytne žádné posouzení dopadů, eh, na čem bychom mohli založit naši argumentaci, tak prostě jak můžeme pochopit, proč některé věci jsou tak, jak to napsali na tom papíře. A ve chvíli, kdy je tam komise, kdy je tam randa, ve chvíli, kdy parlament si vyjasní vyjednávací mandát, tak asi bychom měli potom se sejít všichni dohromady. Takže já vám děkuji, budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy a potom budeme pracovat na kompromisních návrzích, potom budeme hlasovat a potom nastane čas hovořit s komisí a s radou, zda věci vnímáme odlišně, zda vykládáme si některé věci odlišně a budeme tedy pracovat na čistém znění textu. Do té doby eh, nechci, aby ovlivňovali náš proces. Jistě, dobře, děkuji, děkuji mnohokrát. Takže Judy, teď eh, se podíváme na tu druhou část. Chceš ještě na něco navázat k tomu textu? Ne, takže teď eh, bude následovat druhá část a to jsou tedy prezentace k návrhu eh, Mm, toho, té zprávy parlamentu k přepracovanému změní směrnice a mm, výsledky studie, kterou realizovala společně Univerzita z Léven a také konzultantská firma Milie Limited. My už jsme je tady několikrát měli, to byla tady ta odborná část a e, rovněž se do toho zapojil parla, parlamentní oddělení a parlamentní výzkumné složky. Já tady, tady mám tři řečníky, kterým chci zdát slovo, aby nás seznámili s těmi výsledky studie. Máte na to asi 15 minut. Předem děkuji za stručné představení. A jako první dostane slovo Katarina Eizal z Evropské parlamentní výzkumné služby. Zůstanete tam, nechcete jít sem k nám? Dobře, máte tam všechny věci, takže určitě zůstaňte eh, na místě, tak prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Výbor Libe, váš výbor, nás v Evropském výzkumném středisku, parlamentním středisku požádal, abychom provedli posouzení návrhu komise eh, pro návratovou směrnici. Tento návrh ale nebyl doprovázen posouzením dopadů ze strany komise. Jsou tady různé právní otázky, které jsme museli řešit a právě proto jsme se obrátili na pana Elise, profesora, eh, na profesorku Elise Muir z Univerzity v Lévnu a dále tam byly ekonomické aspekty a zde jsme se zase obrátili na pana doktora Mína Fernandez eh, ze společnosti Milie Limited. souladu s příručkou Evropského parlamentu pro posouzení dopadů ty eh, referenční podklady byly vypracovány výborem ve spolupráci s eh, oddělením pro posouzení ex ante. Toto je zacílené posouzení dopadů vyžádané výborem. A jak bylo vyžádáno výborem, tak byly zanalizovány nejdůležitější návrhy komise a jaký by byl jejich dopad na status quo. Ty možnosti toho, že nebude žádná jiná alternativa, byly zkoumány velmi omezeně, protože ta doba je tam krátká, mluvíme o nějakých dvou měsících. Toto cílené posouzení dopadů přináší pět klíčových zjištění. Za prvé, nejsou žádné zřejmé důkazy, které by podpořily prohlášení komise, že tento návrh zajistí efektivnější návrat nelegálních migrantů. Za druhé, návrh je obecně v souladu s principem subsidiarity, ale některá ustanovení eh, vedou k určitým obavám, pokud jde o proporcionalitu. Za třetí, návrh komise by měl dopad na několik sociálních a lidských práv nelegálních migrantů, včetně toho, že by moho, je pravděpodobné porušení základních lidských práv. Za čtvrté, tento návrh by přinesl výrazné náklady členským státům a Evropské unii. Za páté, a to je poslední bod, návrh komise vyvolává otázky, pokud jde o soulad eh, s, další legislativou EU, kterou vy v tomto výboru řešíte, zejména pokud bude rozpracována. A nyní předám slovo profesorce Muir a následně doktorovi Fernandezovi a poté bude příležitost pro vaše otázky. Děkuji mnohokrát eh, doktorce Ejzela. Děkuji za tuto možnost, eh, abychom přednesli naše zjištění k právním aspektům. Tak nejprve stručně k té metodice. Jak bylo řečeno, toto je zacílené posouzení dopadů, takže my jsme udělali jenom určitou omezenou škálu věcí. Měli jsme eh, hlavní zdroje jako právní zdroje a v případě, že budou všechny uvedeny v tom posouzení dopadů, tak pokud je o tu metodiku. My vždy definujeme ty klíčové právní aspekty, ještě předtím, než se díváme na ty čtyři věci, jako je efektivita, subsidiarita, proporcionalita, sociální a lidská práva. Tak, možná nejprve k té první otázce. Zda by návrh vyřešil problémy, které identifikuje komice a zda by přinesl efektivní evropskou návratovou politiku. Pokud jde o tuto záležitost musím říct, že koncept efektivnosti je velmi složitý z právního pohledu. Takže mm, pokud je o volbu vhodné metodiky, museli jsme se podívat na to, jak tady komise obecně přistupuje k efektivitě. Jsou i jiné přístupy, ale dívali jsme se na to, jak k tomu přistupuje komise. Komise jednak mluví o zvýšení míry návratovnosti. návratovosti. Tak, tyto věci už byly řešeny v předchozích eh, částech takzvané měkké legislativy, ale když se podíváme na tu změnu toho tónu, tak eh, eh, mluví se tady o omezení období pro dobrovolné odchody. Samozřejmě potom další důležitá věc je volba vhodných kritérií, pokud jde o riziko útěku a také možnost eh, detence v případě rizika pro veřejnost, veřej, veřejnou bezpečnost a podobně. Další, druhá věc. Eh, respektuje návrh komise princip subsidiarity a proporcionality? Tak celkově je v souladu s principem subsidiarity a obecně, když ho vezmeme jako celek, tak i s principem proporcionality. Ale jsou tam některé konkrétní ustanovení, která vyvolávají obavy, pokud jde o soulad. Máte to napsáno tady jednak zákaz eh, poskytnutí období pro dobrovolný návrat, dále omezení eh, odvolání jenom na jednu úroveň jurisdikce, dále omezení časových hud pro odvolání a potom také mm, musím říct, že tam jsou nedostatečné údaje u některých těch dalších ustanovení. Tam prostě jsme neměli, jak to posoudit, tu proporcionalitu. Třetí otázka, kterou jsme měli zodpovědět, Jaký bude dopad návrhu na sociální a lidská práva u nelegálních migrantů? Tak opět, tam jsme se museli vybrat, která základní práva posoudíme, jak dohodli jsme se s výborem a myslíme si, že celá řada základních lidských práv by mohla být dotčena některými těmi konkrétními ustanoveními. Je tady eh, vyšší riziko eh, čistě li, detence čistě z nějaké zvůle. Potom eh, eh, je tady povinnost spolupracovat ve střetu s právem na azyl, třeba vůbec se tam nebere, eh, nebere se dostatečně v potaz riziko pro následování zemi původu. Pokud jde o doby pro dobrovolný návrat, tak asi to může být ve střetu s právem na to být vyslechnut, protože to prostě časově nebude odpovídat. Potom jsou tam také nějaké další překážky nebo dopady na základní lidská práva a e, pokud jde o zajištění pra- spravedlivého procesu. Pokud jde o nové postupy na hranicích, tak podobně jako v případě odpovědi na bod 2, ono se jenom obtížně posuzuje konkrétní dopad, protože e, je to také se to řeší v případě směrnice o zálivém řízení, která je nyní projednávána. Čtvrtý bod, který jsme měli přeskoumat, zda jsou návrhy v souladu s evropskou legislativou pro azyl a další legislativou. Tak opět, tohle je zacílené posouzení, takže my jsme se dívali jenom na vztah k určitému omezenému penzu té evropské legislativy a musím říci, v první řadě všimli jsme si, že co je pozoruhodné u tohoto návrhu je, že řada ustanovení stanoví nejenom minimální, ale také maximální míru ochrany u některých základních práv, zejména přístup ke spravedlnosti. A myslíme si, že to je něco, na co by měl zákonodárce dávat velký pozor. A potom druhá záležitost se týká procedurálních pojistek, které jsou eh, k dispozici v případě osob v rámci tzv. kvalifikační směrnice, pokud je ta jejich žádost odmítnuta. Takže tady na to také musíme dát pozor, na tu provázanost. A teď bych předal slovo svému kolegovi, kolegovi Fernandezovi. Prosím. A tak já bych se teď ráda podívala na ekonomický dopad tohoto přepracovaného znění. Když se podíváme na metodologii, tak tady to hodnocení vlastně vycházelo z těch takzvaných desk sources. Takže tady máme statistiky z Eurostatu, potom také z PM Migration Network a samozřejmě byla provedena další řada studií i ze strany EPRS a samozřejmě také Evropská komise stojí za některými studiemi a hodnocením. My jsme provedli tedy šetření v několika členských státech, protože víme, že někteří, některé státy tedy mají velmi bohaté zkušenosti s prováděním tohoto nařízení. Německo, Belgie, Česká republika a Itálie. To byly tedy ty státy, na které jsme zaměřili. Dívali jsme se také na ten globální detenční projekt a máme tady také ještě další informace, které se týkají Frontextu. Co se týče závěru tohoto hodnocení, tak máme tady různé druhy výdajů, přímé výdaje, takže to jsou v podstatě ty přímé eh, výdaje, které potřebujete pro to, abyste mohli změnit ty současné eh, systémy a potom také ty ekonomické dopady týkající se vlastně změny toho systému. Takže všechno, co se týče těch nucených, nenucených návratů, dobrovolných eh, návratů, detencí a tak dále. Tak další slide, prosím. Co se týče těch přímých jejich dopadů, tak my jsme vlastně zjistili, že tady vlastně potřebujeme nové zdroje od dalších členských států. Máme tady ty čtyři články, 9, 14, 18 tak tady a 22, tak tady na národní úrovni potřebujeme další personál právě pro ty nucené a nenucené návraty, také další personál pro koordinaci, výdeje, které se týkají zajištění interoperability informačních systémů a také výdaje týkající se tzv. return management units, které vychází ze článku 14. A potom také tady máme další výdaje související s navýšením počtem detenčních eh, center a také zajištění všech potřebných služeb pro například nedoprovázené mladé lidi nezletilé. Eh, dále například, co se týče dodatečných detenčních výdajů, například v Itálii, tady jsme potřebovali více jak 11 milionů na vytvoření nových detenčních center. V Nizozemsku máme také eh, nová centra, která musela být opravená a také nová zřízená. Takže tohle je jenom pro představu, abychom věděli tedy eh, rámcově, o jakých výdejích tady hovoříme. A na evropské úrovni tady vlastně vidíme tři různé druhy výdajů. Výdaje na monitoring a koordinaci a potom také výdaje týkající se článku 18 a našeho výkladu článku 22, rozšíření dosahu působnosti EASO a potom také další zdroje nutné pro AMIF, tak abychom mohli zajistit to, co vyplývá z článku 9. Takže tady vidíte vlastně naše závěry týkající se hodnocení ekonomického dopadu, takže tady máte vlastně to zaměření eh, toho cílové, cíleného hodnocení a tady vidíte ty různé druhy dopadu. Takže když jdeme zleva doprava, tak tady vidíte výsledky. Takže více detencí, více nucených návratů, méně doprovolných eh, návratů, menší kvalita eh, odvolání a, víc, a méně vlastně případů odvolání. Takže tady vidíme, že ty, ty nucené návraty jsou nákladnější, stejně také eh, nižší kvalita eh, návratu nebo odvolání vlastně také vede k vyšším eh, videům. Takže například vidíte, že co se týče článku 6, 7 a 18 a 22, tak, tak tři z nich se týkají vlastně Eh, toho přechodu od eh, dobrovolného k nucenému navracení. Další eh, dvě výhody, na které jsme se zaměřili v této studii, je množství nelegálních migrantů opouštějící Evropskou, Evropskou unii. Co se týče regulérních migrantů v eh, šedé ekonomice a eh, návratu, propojení vlastně těchto dvou eh, fenoménů, tak, v sobě, tak jsme v podstatě nenašli žádné odborné vědecké práce, které by se těm, této vazbě věnovaly. Co se týče detenčních výdajů, tak tady vidíte například, že úroveň výdajů samozřejmě vychází také z množství případů. To znamená, tady máte dvě osy na vlastně té vertikální osy vidíte vlastně to, to očekávané navýšení a na té horizontální ose vidíte ty současné výdaje. Takže například eh, vidíte, že tady očekáváme, že v Belgii očekáváme v podstatě nárůst až o 140 milionů. V České republice eh, jsou samozřejmě ty údaje úplně jiné, jak vyplývá z grafu. A to by bylo asi všechno všechno na závěr a já vám děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji vám za představení této studie. A teď bychom mohli dát slovo opět paní zpravodajce, pokud by se k tomu chtěla vyjádřit. Já nevím, zdali ještě to už jsou někteří, kteří by rádi eh, chtěli položit nějaké otázky. Já jsem si tu zprávu začala číst a musím říct, že pro mě bylo dost bolestivé zjistit, jak vysoké ty výdaje jsou. A jsem opravdu velmi ráda, jak jste k tomu přistoupili, jak jste to vyhodnotili. A Myslím si, že samozřejmě musíme udělat všechno pro to, aby byl více podporován režim dobrovolného navracení. Kromě toho si myslím, že to je nejdůstojnější způsob řešení té situace v tuto chvíli, ale nemám žádné dodatečné otázky k té studii, jako k nám byla odprezentována. Děkuji, Judith Barbara. Barbaro, máte... Má... Děkuji, děkuji vám za tuto poslední studii. E, jedna věc, která je pro mě velmi zajímavá v této souvislosti, a už jsem to zmiňovala. Máme tady ty dvě úrovně, dvě úrovně jurisdikcí. Di appellarsi contro... E, a možnost odvolat se vůči repatriačnímu rozhodnutí. Ta věc, která by mě opravdu zajímala, je, jestli by bylo možné získat uh, přehled v členských státech, pokud jde o zrušení těch úrovní. Protože v Itálii byly ty dvě úrovně už zrušeny, je tam jenom jedna úroveň. Mám pocit, že i ve Francii je to stejně, že i tam je jenom ta jedna úroveň, takže mě by docela zajímalo, jaká je situace v dalších členských státech. Protože moje obava je, že pokud budeme mít eh, směrnici, která má zajistit efektivní návraty, tak efektivní, že se z toho stane čistě synonymum pro rychlost. Rychlý. A já nemám pocit, že efektivní nutně znamená rychlý, že to je stejný význam. Okay, thank you, Barbara. Any other, um, Děkuji, Barbaro. Ještě někdo chce položit nějakou otázku? Ne, vypadá to, že ne. Eh, ještě by někdo se k tomu chtěl vyjádřit, nebo ne? Tak prosím, děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji za tuto otázku, za tuto možnost tedy na to reagovat. Co se týče práva na dodržování základních svobod, tak tady vycházíme z jedné úrovně jurisdikce. To znamená, to je něco, co je v souladu tedy s naší legislativou týkající se základních lidských práv. Ano, samozřejmě máme ale členské státy, které pracují na různých úrovních. My jsme byli kontaktováni kontaktními osobami z příslušných úřadů kde se vlastně eh, hovoří v podstatě eh, o tom, že by to mohlo vést k ústavním problémům, kdyby nebyly zajištěny několikanásobné úrovně tedy. Já teď tady nemám přesný přehled o tom, eh, v jakých členských státech by tedy tyto problémy mohly vyvstat, nebo kterých členských států by se to mohlo týkat, ale mohu vás ujistit, že že co se týče komunitárního práva, tak tady vycházíme z nezbytnosti jedné úrovně, ale víme, že v některých členských státech by vlastně tento princip opravdu mohl vést k ústavním problémům. Děkuji. Chci, chci říci, že my jsme opravdu velmi eh, spokojeni s kvalitou této práce, vaší práce nebo vámi odvenené práce. Děkujeme vašemu pracovnímu týmu. Jsme si vědomi toho, že za tou zprávou vlastně stojí velmi fundovaní, zkušení lidé. A eh, jsem rád, že tady opravdu můžeme se zamýšlet nad těmi opravdu nejlepšími, nejkvalitnějšími možnými závěry. Vím, že se toho ujali opravdu ti prostě nejlepší, nejzkušen, nejzkušenější kolegové. Já vždycky začnu takovou větu tímto způsobem. Uvědomím si, že jsem špatně začala, ale prostě už s tím nejde nic dělat. Takže děkuji, děkuji opravdu za všechny vámi poskytnuté informace a Opravdu vám přeji mnoho štěstí a úspěchů s tímto tak citlivým, tak vysoce citlivým tématem. A jak bylo řečeno, samozřejmě to není naposledy, co si vyměňujeme informace se zástupci komise a rady. Takže opravdu si toho velmi vážíme a děkuji kolegové. Teď se můžeme tedy přesunout k dalšímu bodu našeho, na, který je na pořadu jednání jde o e, zprávu Juana Fernandéze. Jde o poslední trialog týkající se vízového kodexu. Trialog vlastně poslední se uskutečnil dnes ráno, a proto si rádi vyslechneme, co se tedy odehrálo a v jaké fázi se tedy v tuto chvíli ten trialog nachází. Juan Fernando, prosím. Děkuji, pane předsedo, velmi krátce. Už více jak čtyři roky trvají tato vyjednávání a nám se dneska podařilo v podstatě dojít k souladu. Eh, takže jde o kodex společenství o vízech. Takže máme tady kodex společenství o vízech, Community Code on Visas. Já děkuji tímto všem stínovým zpravodajům za spolupráci po tak dlouhou dobu a Děkuji. Děkuji také těm, kteří se účastnili těch technických odborných vyjednávání. Děkuji členům sekretariátu, děkuji všem asistentům. My jsme v to v podstatě odstartovali 13. prosince ještě za rakouského předsednictví. Potom jsme pokračovali setkáními stínových zpravodajů 9. 22. ledna, poté další eh, setkání na technické úrovni a podařilo se nám schrnout vlastně a vyřešit většinu těch eh, složitých eh, bodů. A vyvinuli jsme opravdu velké snahy s tím, že se nám podařilo v podstatě zajistit takový celkový balíček a najít porozumění. Je to v podstatě kompromisní návrh eh, všech eh, spoluzákonodárců z Rady a z parlamentu. Mandatorní prezentace, co se týče tedy těch eh, toho kompromisního návrhu, té eh, pojistky, která je součástí toho návrhu, tak tady víza a eh, sazby za to eh, článek 16 a 17, to znamená ty hlavní body, na které se Evropský parlament zaměřil a bojoval za ně, na kterých jsme se tedy také dohodli, a tady, co se týče článku 19 a lhůt, tak tady my jsme se dohodli na šesti měsících a 15 dní ještě před tedy návštěvou, tak poté eh, několika násobná víza, 24. článek a potom tedy ještě ten kaskádový princip eh, pro všechny bona fide cestující. A potom také, co se týče centrálního úřadu, tak tady se nám také podařilo najít eh, výsledek. Co se týče té pojistky, tak to máme v článku 8. A co se týče readmisí, tak tady se nám podařilo dosáhnout opravdu velmi složitého kompromisního návrhu, který vycházel z návrhu formulace Evropské komise. Hovoříme tady o těch pozitivních eh, povzbuzujících principech, to znamená to, co má tady co dočení s readmisemi. Dále, co se týče pojištění, článek 15, tak eh, o co tady šlo? Tady jde o to, že se nám nepodařilo najít žádné důkazy, žádný průkazní materiál o tom, že krátkodobá víza by představovala opravdu s nepřekonatelnou zátěž pro sociální a zdravotní systémy členských států. Ale ano, hovoříme tady o cestovním a zdravotním pojištění, ale které je napojeno na krátké lhuty a tady členské státy musí si eh, vyžádat a zajistit tady ještě další průkazní materiál, data, údaje, statistiky, která poté předloží komisi v souvislosti tedy s tou možnou zátěží pro jejich systémy. A na základě těchto informací Evropská komise odpoví prostřednictvím odborné přesné analýzy v tom smyslu tedy, jakým způsobem lze nebo by bylo radno postupovat tak, abychom tady zajistili, tedy vyřešili toto téma týkající se cestovního a zdravotního pojištění. Tak a dále možnost tedy vyžádat si nebo zažádat si o výzum na hranici, což je něco, co bylo zcela jasně zamítnuto radou a vyjednávací tým se rozhodl tedy v konečném důsledku toto schéma, tento možný eh, režim vyloučit z toho, z toho textu, to znamená Eh, možnost vydávání víc na externích hranicích. Takže já bych eh, na závěr velmi rád poděkoval všem, kteří se účastnili eh, těchto vyjednávání v posledních čtyřech letech. Myslím si, že se nám podařilo opravdu splnit naší povinnost jako spoluzákonodáců, kteří se snaží najít řešení současné situace v oblasti udělování víz. Drželi jsme se také ustanovení Lisabonské smlouvy a Eh, samozřejmě, že to není stoprocentní pro úplně všechny z nás, ale celkově si myslím, že můžeme říci, že to je dohoda, že to je kompromis, kompromisní dohoda a za stávajících okolností bych vás pokorně poprosil, abyste opravdu podpořili to tento text, aby konečně mohlo dojít k reformě celého vízového systému. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych v první řadě rád poděkoval panu zpravodaji, který se který opravdu vykázal velké nasazení opravdu velmi intenzivně pracoval se stínovými zpravodaji, se sekretariátem. Děkuji tedy i konkrétně stínovým zpravodajům, kteří také se svými týmy. Naposledy včera vyjednávali 7 hodin. To je opravdu neuvěřitelný výkon, který všichni podali. Gratuluji nám všem za tento úspěch v trialogu. Myslím si, že je v zájmu všech, včetně tedy naší lidové strany, aby se nám podařilo opravdu najít eh, zjednodušení pro děti, studenty, výzkumníky, sportovce, cestující, turisty a jsem velmi rád, že tady, tady je to propojené s tím, eh, jak si s navracením, eh, s, eh, s principy, které musí dobře fungovat. I to, že tady prostě nebudeme mít žádná víza na externích hranicích. Také, že se tady vyřešil ten problém toho zdravotního cestovního pojištění a komise provede tedy hodnocení se třetími eh, zeměmi a co se týče cestovního zdravotního pojištění, to v tuto chvíli je na stole, vyjednává se o tom. A v celkovém důsledku tedy to, co tady máme, je něco, čemu jsme se věnovali poslední čtyři roky. Myslím si, že v tuto chvíli nastal opravdu velmi dobrý moment, a správná chvíle, úspěšná chvíle, nejen pro náš výbor, ale pro celý parlament. Děkuji, děkuji Hajinci, děkuji Juanovi Fernandovi za tu odvedenou práci, která opravdu nebyla jednoduchá a hlasovat o tom budeme na plenárním zasedání v březnu. Takže ještě jednou vám opravdu děkuji. Tak aspoň nějaké dobré zprávy. Dobrá. Můžeme tedy postoupit eh, k bodu 6 a jedná se o návrh doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranami umluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích. To znamená, že eh, členské státy mohou podepsat a ratifikovat tuto úmluvu, což je jinak ve výlučné kompetenci Evropské unie kolegové, asi víte, že ta úmluva je otevřená eh, k podpisům a ratifikace od července 2016. Má poskytnout eh, bezpečné a vlídné prostředí pro fotbalové zápasy a další sportovní akce. A spravodajkou eh, je Sylvie Ivon Kaufmanová, která má možnost si vzít slovo a představit tedy další postup. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji, Klode. O co tady jde? Eh, v té zprávě jde o eh, dohodu Evropské rady o integrovaný přístup k bezpečnosti, ochraně a službám při fotbalových utkáních a dalších sportovních akcích. Ta dohoda Evropské rady byla nabídnuta k podpisu v červenci 2016 a tato dohoda je eh, jediný mezinárodně závazný nástroj k vytvoření institucionální spolupráce mezi všemi veřejnými a privátními subjekty, které se podílejí na organizaci fotbalových utkání nebo jiných sportovních utkání. Sama Evropská unie, což je jasné, není smluvní stranou této dohody. E, jsou to ovšem e, každý jednotlivý členský stát, ale co se týče některých částí té dohody, e, se mohou stát smluvními stranami Rady Evropy pouze, když k tomu dostanou zmocnění od Evropské unie. A to se týká odstavců 2 až 4 článku 12 této dohody a ty se týkají informací o fotbalu. A tady na evropské úrovni už je rozhodnutí z roku 2002 348 Rady k bezpečnosti při fotbalových utkání, která se toho také týkají lidé, kteří organizují a, a, a respektive navštěvují takové zápasy, by měli tedy se těšit bezpečnému a vlídnému prostředí. Já podporuji cíl této dohody vytvořit takovou atmosféru eh, pomocí jednotného přístupu k ochraně eh, bezpečnosti a službám. Pomocí bezpečnostních opatření bude zajištěno, aby návštěvníci fotbalových utkání po cestě na toto utkání a během tohoto utkání budou chráněni před zraněními a zdravotními risky, riziky. Víme o mnoha eh, násilných událostech během fotbalových utkání. V takových případech je potřeba sáhnout k sankcím a je také potřeba zajistit, aby sama cesta eh, na takové utkání a pobyt během toho utkání byla pro každého příjemná, vlídná, bezpečná. Proto musíme mít zvláštní infrastrukturu pro děti, starší osoby, postižené osoby, tak, aby každý občan, který Eh, navštěvuje takové sportovní utkání, si je mohl užít. A příslušný výbor eh, tedy bude dbát na eh, celý postup. Je důležité, že se účastní nejenom FIFA, UEFA a bezpečnostní orgány, ale také organizace jako fotbaloví fanoušci Evropy a nebo další, kteří spojují fotbalové fanoušky v celé Evropě. Podporuji veškeré v textu popsané eh, opatře, popsaná opatření, ale chci eh, vyzvihnout jeden určitý bod. Já velice vítám to, že smluvní strany v případě rasistických nebo jiný, jiných eh, diskriminujících chování, jako je sexismus anebo homofobie, rázně zakročí a pokusí se tomu zabránit. Podle mého názoru je zcela nezbytné, aby členské státy věnovaly zvláštní pozornost právě dodržování tohoto bodu, protože tolerance, fair play e, a, a, e, a podobné záležitosti musí být hlavní. Já doufám, že e, tedy podpoříme velkou většinou tento návrh rady, eh, která zmocňuje ze strany Evropské unie členské státy k podepsání této důležité dohody a doufám také, že členské státy sáhnou k ratifikaci velmi brzy. Děkuji. Děkuji Silvie za toto vysvětlení. Je to velice zajímavé, zajímavý postup. Vím, že eh, ty jsi byla místo předsedkyně, když vlastně jsme schválili úplně první písemné prohlášení, které se týkalo boje proti rasismu eh, eh, při fotbalových utkáních a ty si byla víceprezidentkou, více, předsedkyní a vedla si úplně první zasedání parlamentu na toto téma, na to já nikdy nezapomenu, bylo to pro nás velmi důležité podepsat první deklaraci na toto téma. Tehdy bylo eh, obtížné získat dostatek podpisů a já si velice dobře vzpomínám, když si hovořila na toto téma. Eh, chce si vzít slovo někdo se stínových zpravodajů na toto téma? Máme tady pan Šogor. Já se omlouvám, že jsem do toho tak vstoupil. Nepřípadně. Prosím, máte slovo. Děkuji. Je to pochopitelné, když se, podív, když se díváme na britský fotbal. Ano. Já nefandím Anglii ve fotbalu, spíš z Pocku. A ani jsem asi se o tom neměl šířit. Dobře, děkuji. Já plně souhlasím eh, s těmi důvody, aktualizovat tedy ty, eh, tu eh, eh, iniciativu Rady Evropy, protože pouze bezpečnostní opatření nestačí, abychom zajistili optimální zážitky pro všechny, kteří se účastní sportovních utkání. Je důležité poskytnout tedy ochranu, bezpečnost, ale také zajistit, aby si lidé užili vlídné a příjemné prostředí. A zvlášť co se týče fotbalových utkání, eh, utkání jsem si velice vědom toho, že i přes veškeré kampaně proti rasismu, proti nenávistným projevům eh, se často tedy eh, fanoušci dopouštějí zneužívání tedy té, té atmosféry a dopouštějí se těchto, dopouštějí se těchto prohřešků a, čas, a i přesto, že Rada Evropy se, snáší, se snaží chránit Eh, menšiny. Takové nepřijatelné chování není omezeno jen na fotbal, ale i třeba i eh, na basket, basketbal. Eh, byli jsme svědky sexistických narážek a útoků proti třeba Maďarkám. Takové nenávistné projevy, i když vlastně se nepřelijí v, ne, jako v násilné projevy na stadionu, otravují veřejný život jako takový a e, stojí v cestě zásadním e, sportovním principům, jako je fair play, e, tolerance a podobné. Naše frakce je pro harmonizované standardy a vítá novou úmluvu Rady Evropy a vyzývá všechny členské státy, co nejrychleji podepsat a ratifikovat tuto dohodu. Děkuji, pane Šogore, to bylo zajímavé. Další stínový zpravodaj ne. Takže komise. Pan Gio Takos. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám. Komise vítá pozitivní návrh doporučení zpravodajky. Minulý týden jsme měli příležitost eh, poděkovat i výrobu pro kulturní záležitosti za pozitivní přístup. Eh, to bylo 22. ledna. A nyní, po té, co to doporučení je na stole, těšíme se na souhlas vyjádřený parlamentem tak, aby rada mohla schválit oficiálně toto rozhodnutí aby proces ratifikace eh, mohl začít na správném právním základě. A to je důležité, protože, jak zaznělo v debatě, je důležité si pospíšit, aby se vyjasnila právní situace členských států, které si přejí se stát stranami úmluvy Rady Evropy. Děkuji, děkuji tedy také komisi. A ještě eh, vyjádření rady. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Za předsednictví také můžeme říci, že samozřejmě vítáme tuto debatu a velice pozitivní návrh zprávy i vysvětlení zpravodajky. My jsme o tom hovořili již eh, v červnu eh, na pracovní skupině a řídíme se stanoviskem naší právní služby a předali jsme naše stanovisko na Koreper eh, začátkem října a posléze tedy jsme požádali o laskavý souhlas, eh, tedy pokračovat se schválením toho rozhodnutí, což učiníme, jakmile tento souhlas dostaneme. Takže vám velice děkuji za tuto debatu a já mohu pouze slíbit, že rada bude tedy pokračovat co nejrychleji, jakmile dostaneme souhlas. Děkuji a závěrečné slovo zpravodajky. Ano, děkuji, Claude, děkuji také za to, že eh, si vzpomněl na tu eh, důležitou politickou situaci, Eh, když se dnes podívám na světové mistrovství ve fotbale nebo evropské mistrovství ve fotbale a vidím eh, tam ty kampaně ne rasismu, když se eh, účastní nejrůznější fotbalová mužstva z různých zemí, tak si vzpomenu, že jak je dobře, že Evropský parlament se ujal tohoto tématu a i přesto, že tyto kampaně jsou účinné a jak řekla kolegyně, ví, víme, že stále ještě bohužel přetrvává sexismus, rasismus, jejich nenávistné projevy a proto jsem velice ráda, eh, jestli se nám podaří velkou většinou podpořit návrh rady, se připojit k tomu, eh, k tomu rozhodnutí eh, Rady Evropy té, té umluvy. A e, ještě závěrem ke lhůtám. 19. února budeme hlasovat zde ve výboru a hlasování e, na plenárce se předpokládá v březnu. Děkuji Silvi Ivon. A, e, a lhůta pro pozměňovací návrhy 6. únor. Děkuji vám. Děkuji tady za tuto pozitivní prezentaci. A teď jsme tedy u bodu 7. A to je návrh směrnice a e, o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů které vstupuje do rozhodující závěrečné fáze. Měli jsme dva politické trialogy, mnoho odborných zasedání proběhla prosincová plenárka. Spravodajem eh, je pan Radev. Vidím, že se dostavil, takže prosím pana Radeva, aby nás seznámil tedy s aktuálním stavem meziinstitucionálních jednání. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Budu velice stručný. Práce na tomto eh, dokumentu byla intenzivní. Během prosinci proběhly dva trialogy a pět odborných zasedání. Dosáhli jsme značného pokroku, co se týče velkých částí textu, ale stále ještě nám zbývají nevyřešené body. Evropský parlament eh, přišel s řadou kompromisních návrhů, eh, ty ovšem byly odmítnuty členskými státy. Teď nás čeká ještě jeden politický trialog a pakliže by měl tento dokument být schválen do konce našeho mandátu, nezbývá nám mnoho času. Chceme-li tedy zvýšit bezpečnost Evropské unie pomocí výměny informací. Eh, řeknu to na rovinu. Pokud se eh, nedobereme kompromisu mezi radou a parlamentem, k dohodě nedojde, a budou to členské státy, které za toto budou odpovídat. Nemohou potom očekávat to, že výměna informací zůstane na aktuální úrovni, protože ta je nedostatečná. Vyžaduje upgrade vzhledem k mnoha teroristickým aktům a vzhledem k propojení organizovaného zločinu a financování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Radeve. Děkuji. Někdy si přeji, aby byly ty zprávy trochu uh, trochu delší, ne vždycky. My tedy máme naplánováno eh, hlasování na 16.30. Eh, někdy si přeji, abychom měli více hlasování, abyste přišli. Chci se tady omluvit my jsme původně chtěli mít hlasování delší, aby se vám to vůbec vyplatilo sem přijít, jestli mi rozumíte, a, ale nějaké to hlasování jsme museli odložit na příští pondělí, takže se chci omluvit eh, za to, že jsem vás sem táhl tedy eh, jenom kvůli jednomu hlasování eh, Není tedy eh, o nic lepší, že je to moje eh, hlasování o mé zprávě. Je potřeba tedy respektovat kolegy, kteří přijdou eh, hlasovat a máme jenom jedno hlasování. Umím si představit, že by se zlobili, kdybychom to odhlasovali teď a oni by přišli přesně poté. Nevadilo by vám tady Nevadilo by vám tedy, kdybychom počkali pět minut na kolegy, než přijdou. Vím, že vás asi svým hlasem poněkud uspávám, ale eh, nechci zase příliš křičet. Ano, ano, eh, a, ano, dostavují se kolegové na toto hlasování, takže jestli dovolíte, počkáme pět minut a potom se pustíme do hlasování. Pět minut počkáme a potom budeme hlasovat. Omlouvám se, Vím, že je to trochu nepříjemné pro všechny, ale je potřeba to učinit.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 Kolegové, chci ještě říci, že jestli jste eh, přišli hlasovat a chtěli jste odejít a potřebujeme kvalifikovanou většinou hlasovat, prosím tedy eh, zůstaňte na to hlasování, jinak by to neprošlo. Děkuji.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 Yeah. Okay, colleagues, uh, if we could, um, Vážení kolegové, eh, připravíme se na hlasování. Já se chci nejprve omluvit, že jsem vás sem zval na jenom jedno hlasování. My jsme původně měli mít více hlasování, aby vám stálo za to všem přijít, ale bohužel to druhé hlasování jsme museli odložit na pondělí. To bylo mimo náš vliv, takže se omlouvám, že jste nuceni hlasovat jenom eh, o jedné věci a kvůli tomu jste přišli, ale vážím si toho. To jedno hlasování je potřeba zvládnout dnes, protože potřebujeme 30. ledna to oznámit kvůli plenárce, aniž bychom toto odhlasovali dnes, by to nešlo, takže jsem si, si velice vážím toho, že jste eh, sem všichni přišli. Eh, děkuji za čas a trpělivost. A teď se do toho tedy pustíme, abyste mohli zase všichni odejít. Je to hlasování kvalifikovanou většinou, takže prosím to mějte na paměti, co se týče závěrečného hlasování. Takže začneme eh, tedy hlasovat. A nebo já mám, já mám, já mám, já mám ještě tedy eh, technický, technickou poznámku, která se, eh, za kterou se tady někdo hlásí a Ale nejprve začneme hlasovat. Prosím, mějte se mnou trpělivost, nebude to nic jednoduchého. Zahajuji tady hlasování. Eh, Malin, Malin, Malin Björk má návrh na ústní pozměňovací návrh tedy. Prosím, můžete ji přednést. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsme rádi, že se bude hlasovat eh, dnes. Já mám ústní pozměňovací návrh k situaci v Jemenu je to nejhorší humanitární eh, krize na světě, my to víme, my jsme se postavili na plenárním zasedání eh, proti, eh, proti tedy intenzivnímu obchodu zbraní ze Saudské Arábie, lidé nemají kam se uchylit do bezpečí a, pro, a protože bezpečnost Jemenců je důležitá, žádáme o zásah Evropské <clears throat> komise Eh, který, ne, který nepočká, je to naprosto nutné, nezbytné udělat eh, teď. Děkuji, Malin. Eh, obsah toho, co jsi řekla, rozhodně. Já souhlasím se vším, co jsi řekla, rozhodně, ale co se týče toho ústního pozměňovacího návrhu jako takového, je tady otázka, jestli je relevantní vůči obsahu této zprávy a na základě toho jako zpravodaj chci upozornit, že není v souladu s obsahem této zprávy. A proto se chci zeptat, jestli má někdo něco proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Je někdo proti? Jsou tady více než čtyři námitky, takže i když soucítím s tím obsahem, souhlasím s tím, eh, co bylo řečeno. Eh, je tady více než čtyři námitky, proto nemůžeme akceptovat tento ústní pozměňovací návrh. Teď tedy postoupíme k hlasování. A máme pozměňovací návrh 11, eh, ale hlasujeme elektronicky. Hlasujeme teď. Stále ještě hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení, návrh 1, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10. Zahajuji hlasování. Já jsem sila nezvykle pomalý a nervózní dnes, nevím proč. Končím hlasování. Proč? Řekla jste, protože jsem Brit? Končím hlasování. Zamítnuto. Takže finální hlasování jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování schváleno 53 pro, nikdo proti. Děkuji vám za projevenou důvěru. A potřebujeme také mandát kvalifikované většinou, kolegové, prosím, hlasujeme teď. Prosím, Silvie, eh, hlasovací kartičku zpátky, ještě omlouvám se, měl jsem to říct. Jinak bych se nedostal zpátky do Evropské unie. Dan taky ne. No ještě jsme, no to je pravda, ještě jsme neodešli. Končím hlasování. Schváleno 52 proti. Děkuji vám za trpělivost, kolegové, vážím si toho. A s tím můžeme eh, na plenární zasedání. Děkuji vám srdečně. Omlouvám se za pouhé jedno hlasování. Děkuji vám srdečně.

so colleagues, um, we could get started on point 10 if everyone... Yeah. Uh, anyone... Takže kolegové, já myslím, že můžeme pokračovat, můžeme přistoupit k bodu číslo 10, pokud jsme připraveni. Pan De Jong, omlouvám se vám, že eh, trošku tady zmatkuji a zařídím vám trošku pořádek, protože opravdu hodně lidí tady stále ještě postává, baví se. Takže kolegové, prosím, eh, pokud máte nějaké věci k prodebatování, udělejte to mimo tuto místnost. Pojďme tedy dále. Bod číslo 10. Zřízení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021 až 2027. Říká se tomu program Perikles 4. Pokud jde o pokračování tohoto programu, je to součástí MMF prací zpravodaje Denis de Jong, když toto zprávu předkládal, tady jestli si možná to vzpomenete, bylo to 7. ledna. Máme tady předloženo asi 37 pozměňovacích návrhů. Hlasování se předpokládá 24. února, takže my se teď obrátíme na pana zpravodaje, který nám řekne, jak to vypadá s touto zprávou a pozměňovacími návrhy. Děkuji, děkuji mnohokrát, Klóde. Tak těch pozměňovacích návrhů je relativně omezené množství, to bych měl říci. On je to také poměrně úzký program. Eh, jeho cíle jsou mm, vítány všemi stínovými zpravodaji i mňo, mnou. Samozřejmě nikdo nechce narušovat důvěru v evropskou ekonomiku tím, že bychom snad schvalovali padělání euro, nebo to nějak umožňovali. Pokud je cíl tohoto programu, možná tam jsou trošku nějaké drobné neschody, ale já musím říct, že čím dál více na to dívám, tak trošku si až říkám, zda opravdu potřebujeme specificky takovýto program. Protože je to další oblast, kterou se zbavívá komisí. Jako například my pro jednotný vnitřní trh máme teď program pro jednotný vnitřní trh spíše než celou řadu jednotlivých programů, ale nevím, jestli tady něco takového opravdu potřebujeme, takže Vycházeli jsme z toho, že to tady bude oddělený program, snažili jsme se do toho zakomponovat co nejvíce myšlenek a předpokladů. Eh, ta hlavní premisa tady je, že eh, ať už máte země, které používají euro nebo mají nějaké informace k padělání, ke kterému tam dochází. Druhá věc, pracovní eh, vztahy, které musíme mít s Europolem. A třetí věc, zda potřebujeme klíčové indikátory výkonnosti, tedy potřebujeme takové indikátory, které budou měřitelné a eh, odpovídat přiměřeným nákladům. My jsme dnes dopoledne měli první a zatím jediné setkání stínových zpravodajů k tomuto programu, protože jsme eh, se tomu chtěli pak věnovat příští týden. Já myslím, že to byl konstruktivní, eh, konstruktivní setkání. Identifikovali jsme nebo vytvořili jsme čtyři kompromisní návrhy. Pokud jde eh, o ty cíle, tak skutečně spíš eh, tady šlo o ty klíčové ukazatele výkonnosti. Eh, já myslím, že musíme opravdu se zaměřit na takové indikátory, které budou sledovat užitečnost toho programu a ne až tak zase přímo na aspekt eh, těch, toho padělání v Evropské unii. Konečně chci říci, že já jako zpravodaj jsem eh, dostal eh, zprávu k těm horizontálním problémům, která se zaměřuje na, na tuto věc komplexně, ale pokud eh, chceme, aby to bylo v souladu s celou tou problematikou, tak teď máme kompromisní návrh, který předpokládá, že pracovní program se bude realizovat v rámci aktu přenesené pravomoci, takže to je ta stávající situace. Já myslím, že tady můžeme najít určitě hodně velký konsenzus k tomu celkovému přístupu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Je skutečně fascinující eh, celé toto téma padělání. A Tomasi, Tomáši, ty jsi zpravodaj EPP, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit tuto otáz, tuto problematiku a podporuji vše, co tady řekl můj kolega Denis de Jong. Já myslím, že on dnes opravdu výborně předsedal té schůzce. Já jsem byl skutečně hrdý na to, že se účastním toho setkání stínových zpravodajů, protože proběhlo to ve velmi konstruktivní, dobré atmosféře. Byla tam dobrá výměna e, názorů Někdy eh, je nutné nedávat tam příliš mnoho těch pozměňovacích návrhů, opravdu eh, zaměřit se na to, co dobře funguje. Já myslím, že my tam máme nějaké tři až čtyři kompromisní body, které všichni z našich skupin můžeme podpořit a já věřím, že se nám to podaří dobře dotáhnout já jsem rád, že mezi politickými skupinami nepanuje nějaký nesoulad mezi stínovými zpravodaji a byl bych rád, kdybychom to společně dotáhli jako takový velký kompromis a to je něco, co určitě do budoucna by mohlo fungovat. Takže z mé strany já nemohu než vyjádřit velkou podporu Denisovi. Já mu děkuji za tu práci a bylo mi opravdu velkým potěšením s ním na tomto dokumentu pracovat. Děkuji Tomáši. Někdo další se hlásí? Není tomu tak. Takže eh, v Libe se má hlasovat čtvrtého. Máš k tomu ještě něco? Nikoliv. Dobře, ne, já se omlouvám. Komise, samozřejmě komise si k tomu ještě vezme slovo. Já musím říci, že to není naše obvyklá, obvyklý sektor. Je to ECOFIN. ECOFIN z komise. A vždycky to, mě to překvapí. Nemluvte příliš, nemluvte příliš dlouho, jenom připomínám. Jistě, děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručně, opravdu přicházím z GŘ ECOFIN tak eh, my máme na starosti tady tento program a my skutečně vítáme tu práci, kterou odvedl zpravodaj a stínový zpravodajové. Je tady jedna klíčová věc, na kterou vás chce komise upozornit. Program Perikles je relativně malý program, jak jsme skonstatovali, a zahrnuje jednu výzvu, která má dvě lhůty. Takže pokud byste eh, zavedli akt v přenesené pravomoci, který má přijmout eh, roční pracovní program, tak by to vytvořilo velkou administrativní zátěž a také časovou tíseň, protože, jak víte, aktiv přenesené pravomoci musí tam být dvouměsíční období předtím, než budou dokončeny a to je poměrně dlouhá doba. Hmm. Takže eh, samozřejmě bude tam ještě tomu předcházet období konzultace s ECB, Europolem, členskými státy to také zabere nějakou dobu, takže ve finále je možné, že ten výroční pracovní program a ta pozice by mohla být eh, sformalizována a přijata až někdy na jaře. A to vede k problému, protože finanční nařízení v přední řadě eh, podle článku 110 finančního nařízení, tedy musí to být přijato před koncem března, první věc. A druhá věc, vytvořilo by to problém pro naše příjemce, protože by tam byla jenom jedna lhůta té výzvy na podzim. To by tedy dost narušilo podle našeho názoru efektivitu celého programu. A konečně ještě jedna věc v neposlední řadě podle naší právní služby přijetí e, výročního pracovního programu podle článku 110 finančního nařízení e, stanoví specifickou pravomoc pro komisi a je v pravomoci komise vytvořit rozpočet podle článku 117 smlouvy, což není možné řešit formou delegovaného aktu. To je v zásadě to, co si myslí naše právní služba. Samozřejmě my jsme připraveni ještě se podívat na to, jak bychom mohli dále to skonzultovat s dotčenými stranami. My už tam máme článek 4, konzultace a úvodní ustanovení 8 a pokud by se to mělo ještě dále vyjasňovat, tak jsme určitě připraveni to udělat. Takže v tuhle chvíli eh, si myslíme, že opravdu potřeba vzít <clears throat> eh, v potaz tu specifickou povahu toho projektu a rozpočtové aspekty a opravdu ten akt přenesené pravomoci tady není vhodný. Děkuji, děkuji panu kolegovi. Samozřejmě já jsem si jenom dělala legraci. Eh, Eh, je jenom zajímavé všimnout si těch rozdílů mezi GŽ, ECOFIN a HOME, eh, jak eh, rozdílným způsobem se ty věci někdy probírají. Každopádně je to opravdu zajímavé téma, takže děkuji, děkuji panu zpravodaj, děkuji Tomášovi. Děkuji mnohokrát. Takže teď zase si dáme krátkou přestávku, protože v 17 hodin přijde paní komisařka Jourová, která je na cestě. Takže děkuji, děkuji kolegům, kteří eh, se zúčastnili důležitých bodů a s paní komisařkou se setkáme v 17 hodin, takže teď se dáme krátkou pauzu, pokud vám to nebude vadit a paní komisařka se k nám potom připojí. Děkuji.

Uh, Vážení kolegové, moc se omlouvám. Paní komisařka má spoždění, nevíme proč, takže v zásadě já se neomlouvám, jenom vás informuji, že paní komisařka má spoždění, to je jenom sdělení tedy. Okay, the commissioner is on her way. Tak, paní komisařka už je na cestě. Nemám tušení, proč se spozdila. Je mi to líto. Děkuji za vaši trpělivost. I'm sorry, uh, I spoke now with commission. Omlouvám se, já jsem teď mluvil s paní komisařkou. Měla problém s příjezdem, je tam špatná dopravní situace, takže je už před Evropským parlamentem a bude tady za dvě minutky. Teď je u vchodu do Evropského parlamentu, přijde velmi brzy. Děkuji Tomáši za ty doplňující informace, to je velmi užitečné. Já myslím, že někdo by měl tento výbor natočit jako sitcom nebo reality show. Byly by z vás hvězdy. Děkuji za ty informace, velmi užitečné. Takže ještě pár minut. calling me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

Okay, colleagues, um, I think also there was a bit of a misunderstanding um, and thank you everyone for your... Já se vám všem omlouvám, omlouvám se za trpělivost, děkuji paní komisařce za to, že přišla, takže já navrhuji, abychom rovnou začali. Vím, že všichni jsme poněkud unaveni, už je pozdní hodina, takže ještě jednou děkuji, děkuji paní komisařce. A došlo asi trošku také k nedorozumění, kdy vlastně máme tady začít. Tak, my jsme měli eh, schůzku k několika tématům, má to být společný druhý přeskum, Privacy Shield také Adequacy Decision pro Japonsko, také návrh dohody s USA o e-evidence, takže to jsou ta klíčová témata, abych jenom připomněl kolegům. Paní komisařka už na našem výboru byla v říjnu, kdy měl proběhnout druhý společný přeskum a ona slíbila, že to bude prezentovat na našem výboru, až to bude přijato. Také samozřejmě mezidobí proběhla celá řada kontaktů, celá řada schůzek takže toho všeho si vážíme a jsme za to velmi rádi a stejně tak včetně té schůzky minulý týden ve Štrasburku. Tak eh, paní komisařko, snad už jste se trošku vydýchala. Já mám pět let, říkám víra, vím, že to špatně vyslovuji, má to být věra, takže omlouvám se za to. Takže paní Věro, prosím nyní, abyste se ujala slova a poté proběhne výměna názorů. Děkuji mnohokrát. Klode, vážení poslanci, já se velice omlouvám za spoždění. My jsme jako stroje a když mi řeknou přijďte včas, tak přijdu včas, ale bohužel v diáři jsem měla napsáno 5.30, 17.30, takže to se velice omlouvám. Asi nějaké nedorozumění. Nyní tedy přejdu rovnou k tématu věci. Já jsem přislíbila, že po přijetí eh, přeskumu Privacy Shield eh, se k vám vrátím a že si k tomu povíme nějaké aktuální informace, potom také aktuální informace k ochraně údajů a ta další témata rovněž, které jste zmínil. Já jsem tady pochopitelně připravena je dnes s vámi probrat. Nejprve tedy přeskum Privacy Shield – Samozřejmě eh, určitě jste si všimli, že tady takto téma se dostává stále více do popředí zájmu. Minulý týden v Davosu byla kancelářka Merklová a japonský premiér a ostatní, kteří všichni hovořili o globálních potřebě pravidel pro ochranu údajů a dalších aspektech, jako je soukromá, eh, umělá inteligence a ochranné mechanismy v této věci. Já myslím, že určitě se shodneme na tom, že je potřeba vést globální rozpravu k tomuto tématu. Evropa je v dobré pozici, aby nejenom k té debatě přispívala, ale aby ji vedla. S ohledem na moderní pravidla ochrany údajů máme skutečně šanci stanovit zlaté standardy ochrany. Aby se to povedlo, potřebujeme spíše povzbudivý přístup než odrazující přístup. Potřebujeme zajistit, aby lidé eh, získali zpět důvěru v tyto věci a ne jenom další obavy a strach. A já tedy jsem vám velmi vděčná že za váš zájem. Nyní se podívejme na nejnovější vývoj zde v Bruselu. Jak víte, zpráva komise ke druhému přeskumu byla zveřejněna 19. prosince 2018. Při přípravě této zprávy jsme schromáždili vstupy od soukromých společností, a firem a také zainteresovaných subjektů. Na straně EU nezávislé orgány ochrany osobních údajů sehrály hlavní úlohu v tom přeskumném procesu. Podobně jako o rok dříve, tak eh, jsme eh, také řešili vztahy se spojenými státy. Samozřejmě Mm, ty obavy vyjádřené v usnesení z července Evropským parlamentem byly klíčové a výrazně napomohly tomu, abychom získali lepší výsledky. Americké orgány podnikly celou řadu kroků, aby reagovaly na doporučení komise a na znepokojení vyjádřené parlamentem. Ministerstvo obchodu dále posílilo certifikační proces a také Federální obchodní komise přijala mnohem aktivnější přístup při prosazování daného rámce. Chybějící eh, členové z té rady pro dozor byli jmenováni, ta rada už je usnášení schopná a jejich zpráva o Presidential Policy Directive číslo 28 byla zveřejněna. Zpráva komise eh, uvádí šest oblastí, kterým je potřeba do budoucna věnovat další pozornost a mezi ně patří probíhající šetření eh, komisí FDT, včetně také případu Facebook Analytica a první stížnost, která byla předložena ombudsmanu, osobě ombudsmana. S potěšením konstatuji, že náš společný tlak přináší ovoce pokud jde o jmenování příslušných osob. 18. ledna byl jmenován pan Kýs Scratch do pozice eh, náměstka a tudíž to bude stálý ombudsman pro Privacy Shield. Tento velký test eh, závazku Spojených států pro Privacy Shield je tedy za námi. Nyní to bude potvrzeno Senátem, ale administrativa konečně přinesla ty výsledky. Jak víte, my jsme si jako lhůtu pro druhý přeskum stanovili 2. února. Takže to je vše a já se s panem Krečem setkám co nejdříve, když navštívím Washington, protože chci vědět, kdo je to, jaký člověk to je a Hmm, potřebujeme se ujistit, potřebujeme jeho ujistit, jak důležitá je jeho budoucí práce pro Evropskou unii. Obecně ta zpráva konstatuje, že Privacy Shield plní standardy adekvasy, ochrana osobních údajů pro Evropany je rozhodně vyšší, než by byla bez Privacy Shield. A celá řada evropských podniků, včetně malých firm, i nadále spoléhají na tento štít při přenosu svých údajů. Nemusíme říkat, že monitorování tohoto rámce bude dále pokračovat. My se zapojíme do probíhající debaty ve Spojených státech, pokud jde o federální zákon o soukromí. Pokud dopadne dobře, tak to přispěje k další konvergenci našich systémů. Eh, bude to založené na silných horizontálních právech a silném prosazování. My velmi pečlivě monitorujeme vývoj ve Spojených státech v této oblasti a zaslali jsme písemné podání pro soukromé konzultace. Já spolehám na vás, že i nadále budete pracovat s vašimi protějšky v kongresu. A nyní eh, se chci podívat znovu na situaci v Japonsku. Hmm. Chci vás informovat, že rozhodnutí o adekvaci vstoupilo v platnost, stejně tak jako japonské rozhodnutí o vzájemnosti toto společně vytvoří tedy největší oblast bezpečného toku dát a která by se měla vykazovat vysokou mírou ochrany. Přichází to včas, zrovna ve chvíli, kdy v pátek tohoto týden vstoupí dohoda o volném obchodu se Japonskem, to znamená tady 1. února. Japonské rozhodnutí o přiměřenosti by mělo zajistit úplné dodržování základních práv v oblasti ochrany údajů a mělo by přispívat k šíření vysokých standardů ochrany údajů po celém světě. S potěšením konstatuji, že Evropský parlament eh, souhlasí s tím, jak důležité je toto rozhodnutí a to jenom nadále by mělo posílit konvergenci. Toto japonské rozhodnutí je první rozhodnutí od té doby, co vstoupilo v platnost nařízení GDPR a tím se skeptikům ukázalo, že ten přístup, o který jsme se zasazovali spolu s mnohými z vás, a to sice, aby ty toky dat byly odděleny od obchodních vyjednávání, přináší výsledky. Navzdory mnoha podobnostem mezi evropskou a japonskou legislativou jsme museli překlenout určité mezery v jejich režimu ochrany dat. Na té eh, komerční straně to Japonsko udělalo tím, že přijalo takzvaná doplňující pravidla. Rovněž jsme vytvořili strukturu pro řešení stížností evropských občanů, abychom zajistili účinná nápravná opatření. Také bych vám chtěla poděkovat za vaše usnesení k našemu návrhu rozhodnutí. Po, v návaznosti na vaše komentáře a otázky a zprávu European Protection Board jsme s Japonci vyjasnili celou řadu otázek v tom systému a návrh rozhodnutí jsme podle toho přizpůsobili. Já myslím, že to rozhodnutí odráží tyto změny, zejména pokud je o užší aplikaci celkově toho rámce, přináší větší jasnost toho rozhodnutí a také zajistí lepší ochranu dat během celého životního cyklu. Rovněž tam byly vyjasněny aspekty jako pokuty a další sankce v rámci japonského práva. Podrobnější eh, vysvětlení a návaznost na vaše rozhodnutí bude brzy eh, poskytnuto. Celá řada zemí mm, od Ázie až po Latinskou Ameriku už projednávají nebo přizpůsobují svoji legislativu eh, v rámci ochrany osobních údajů a používají GDPR jako jakýsi vzor. Takže ta dohoda s Japonskem by měla jít určitě v tomto směru příkladem a řada z ní bude následovat. Zároveň je potřeba udělat další úsilí, aby byla posílená eh, aplikace ochrany osobních údajů. Zejména v souvislosti se skandálem Cambridge Analytica jsme posílili ochranu údajů v digitálním kontextu. Cílem je připomenout, že ochrana podle GDPR se vztahuje na všechny subjekty, které zpracovávají údaje zapojené v elektroprocesu a měla by na pomoci dočeným stranám zapojit se do toho procesu. Konstatujeme, že navzdory společným hrozbám orgány v členských státech spolu ještě úplně nespolupracují ani se nevyměňují zásady nejlepší praxe. A právě proto jsme vytvořili evropskou uh, síť a vyzýváme eh, členské státy, aby vytvořili orgány, které budou součástí tě Election Networks. Paní Jelínek, předsedkyně subjektu na ochranu údajů, se zúčastnila první schůze té sítě, která proběhla 21. ledna. Rovněž s potěšením konstatuji, že minulý týden v pátek Koreper schválil dohodu o pozměnění statusu evropských politických stran, kde na evropské straně se zavádějí sankce za porušování pravidel na ochranu osobních údajů. Jsem přesvědčená, že tento doplňující nástroj je velmi užitečný. V rámci volebního balíčku jsme také Eh, tam zakomponovali takzvané transparentní reklamy a chceme vytvářet e-platformy, které budou spolupracovat. Eh, chceme respektive máme obavy v souvislosti se zahraničními subjekty, které by mohly zasahovat do našich procesů a vytvářet zmatek a znepokojení mezi voliči. Chceme zajistit, že evropští občané budou mít možnost učinit své rozhodnutí co nejvíce svobodným způsobem. Náš přístup je určitě ideologicky neutrální a respektuje svobodu projevu. Vážení poslanci, abychom zajistili prosazování naší legislativy a e, mohli realizovat trestní stíhání. Státní zástupci potřebují legislativu, která bude držet krok s technologickým vývojem. Z tohoto důvodu komise navrhla minulý týden takzvaný evidence package, e, Vzájemná pomoc v právním řízení není dostatečně rychlá v tomto digitálním věku a chtěla bych říci eh, jasně, že ji musíme vylepšit. Hmm. Evropský vyšetřovací rámec je velmi důležitý, ale časové lhouty jsou příliš dlouhé a Irsko, což je země, kde je usídlena velká část poskytovatelů služeb, není jeho součástí. Eh, s potěšením konstatuji, že paní Sipl poukazuje na to, že musíme mít efektivnější a rychlejší přístup k e-evidence, k elektronickému dokazování. Rovněž víme, že řada zainteresovaných subjektů vyjádřila své obavy členům tohoto výboru a parlament bude potřebovat více času na analýzu této problematiky. Moje složky jsou vám plně k dispozici, aby napomohly vašim pracovníkům vyjasnit a vylepšit tento návrh máme velký zájem na tom, abychom vylepšili evropský rámec, abychom tam dali silné pojistky a abychom vylepšili každodenní realitu a spolupráci s poskytovateli služeb. Nicméně, eh, naléhavost tohoto návrhu je pořád zřejmá. Takže protože mm, právní jistota chybí. Chybí našim vysvětřovatelům, chybí občanům i podnikům. Zároveň je tady riziko střetu zákonů, když by se podniky dostaly do situace, kdy by museli dodržovat zákony jedné země, ale zároveň by porušovaly zákony země jiné. To je samozřejmě problém pro poskytovatele služeb, kteří působí jak v Evropě, tak v USA. Je to riziko ve vztahu k k americkému zákonu Cloud Act, který vstoupil v platnost minulý rok. Jestliže naším cílem je zajistit ochranu osobních údajů a nastavit řádné procedurální pojistky, tak nemůžeme to nějak eh, lepit dohromady bilaterálními dohodami. Já věřím, že Evropská unie prosadí své kompetence, že by to měla udělat a právě s tímto cílem navrhuji eh, vydat mandát pro souhrnou dohodu EU-USA kterou by musel schválit Evropský parlament po příslušných vyjednáváních. Taková dohoda by zahrnovala doplňující pojistky, které už nad rámec toho balíčku o elektronickém dokazování, e-evidence. Zároveň by tam musely být také doplňující pojistky e, k těm stávajícím, tak, abychom už měli k dispozici zastřešující dohodu. A to na celoevropské úrovni. Tak, aby všichni občané EU měli zajištěna stejná práva. Chtěla bych také zdůraznit, že nám nejde o snahu provádět eh, americký zákon Cloud Act v evropském právu. To určitě ne. Naš výchozí bod je jednoznačně evropský zájem. A nyní bych se chtěla obrátit na další důležitou část naší práce a to je efektivní boj s, boj, s praním špinavých peněz. Tady bych se chtěla vyjádřit k zprávě Evropské komise o Citizenship Schemes. Toto je poprvé, kdy komise vyjadřuje své obavy, včetně bezpečnosti a praní špinavých peněz. Je to důležitá problematika, která se musí řešit na celoevropské úrovni, protože jestliže nějaká země prodává svoje občanství, tak prodává tím i občanství EU. A cílem je otevřít zlatou bránu bohatým jedincům, kteří ty peníze mají. Právě proto tedy navzdory eh, zákonu o státní příslušnosti, který samozřejmě spadá do národní kompetence, je prodej občanství, prodej státní příslušnosti problémem, který se týká EU jako celku. Eh, ty problémy tady přetrvávají a s jsou tady rizika pro EU v oblasti bezpečnosti, praní špinavých peněz, daňových úniků či korupce. Neměly by e, v EU vyvstat žádné slabé linky, slabé body, slabé články, kde si lidé prostě budou tyto věci kupovat. Musíme mít Musíme mít transparentní systém prodeje víz a vydávání víz a pasů. Musí být jasně nastavená pravidla pro jednotlivce a musíme jasně vědět, kdo dostal pas a kdo ho nedostal a proč. Aniž bychom mm, narušovali práva členských států, musí být železným pravidlem, že lidé, kteří získají státní příslušnost v EU, musí mít danou jasně prokazatelnou vazbu k dotčené zemi, kde se tak stalo. Já doufám, že tato výzva eh, probere z nečinnosti některé členské státy. Skupina expertů ustavená minulý týden určitě ukáže na to, jaký proces due diligence by měl být spuštěn. Tato skupina plánuje v roce 2019 vytvořit společný soubor ukazatelů a nastavit náležité postupy konzultace a také proces zvládání rizik. Komise i nadále plánuje monitorovat soulad takových systémů s evropskou legislativou a učiní potřebné kroky tam, kde to bude potřeba. Toto je poslední příklad naší snahy udělat z Evropy bezpečnější místo a zkomplikovat život jednotlivcům a uzavřít stávající mezery. My jsme zmodernizovali naše pravidla proti praní špinavých peněz a určitě je chceme vehementně prosadit. Chceme také eh, to udělat ve spolupráci s orgány bankovního dozoru. Vytvořili jsme úřad Evropského státního zástupce a s potěšením vás informuji, že práce na vytvoření úřadu evropského žalobce úspěšně pokračují. Komise je odhodlána zajistit to, že do konce roku 2010 bude tento úřad plně fungovat. Plánujeme jmenovat administrativního ředitele, který bude mít na starosti eh, spuštění celého procesu. Plánujeme ho jmenovat v listopadu. Doufáme tedy, že ten úřad bude efektivně fungovat včas. Já jsem vám ty informace poskytla také písemně a s potěšením jsem obdržela zprávu od Klóda, že výbor Libe udělá vše pro to, aby to proběhlo včas. Naším cílem je, aby to rozhodnutí padlo ještě v rámci tohoto legislativního mandátu. Pokud jde o praní proti špinavých peněz, tak minulý týden komise spustila provádění legislativy tím, že zaslala oficiální letter of notice do Německa a dalších evropských zemí, tak aby e, měli plně transponovanou legislativu o praní špinavých peněz. Doufám, že se to podaří zajistit. Děkuji vám za podporu, kterou mi poskytl parlament, pokud jde o výměnu informací mezi finančními tajnými službami a orgány činnými trestním řízení. To určitě odstraní překážky pro spolupráci v této oblasti. Závěrem ještě informace k našemu nezávislému posuzování vysoce rizikových třetích zemí. Jak už jsem řekla před výborem PANA a TAX 3, komise vyhodnotila ty nejrelevantnější prioritní země ke konci příštího roku. Nový seznam vysoce rizikových třetích zemí eh, přebírá eh, jako výchozí bod ten seznam pracovní skupiny bude zahrnovat nezávislé evropské posouzení, jsou tam také zohledněna striktní kritéria směrnice proti španu z peněz a potřeby zajistit transparentní vlastnictví. Revidovaný seznam je nyní předmětem finálních konzultací eh, expertní skupiny a plánujeme jeho úplné přijetí v nadcházejících dnech. To jsou tedy mé úvodní poznámky a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám, paní komisařko, a hned předáme slovo našim kolegům Robertu Mecova. Děkuji, děkuji, Klode, děkuji, paní komisařko. Vy jste úplně na konci vlastně zmínila, jak se prodává občanství protože ať už je to lobby jakkoliv velké, tak tady samozřejmě to, tento prodej nemá co dočinění s investicemi, protože my jsme vždy chtěli, aby ty investice byly v dobré víře činěny, ale toto samozřejmě není činěno bona fide. Samozřejmě, že jde tady o výměnu hotovosti, aniž by tady k tomu fungovaly opravdu nebo aby tady existovaly nějaké legitimní důvody. Ale co se týče toho prodejního argumentu, tady vlastně eh, to je ten největší problém. Nemusíte mít tady žádnou, jaksi řádnou legitimní eh, vazbu a další ten takzvaný selling point, tedy prodejní argument, je pan minister Muscat, který eh, cestuje po světě a ještě hovoří o tom, že tady cestuje s tím svým pasem za obecné podpory Evropské komise ale je tady velký rozdíl mezi povolení k pobytu a státním eh, příslušenstvím, protože že vy vlastně můžete zaplatit jednou a výhodu z toho bude mít vaše rodina eh, po celý váš a jejich život. To znamená, že tady v podstatě hovoříme o neodvolatelném právu. Neodvolatelné právo, které má co dočení se svobodou pohybu a e, také e, k dalším svobodám Eh, které vychází z AKI Evropské unie. A proto říkám, že tady neexistuje při tomto prodeji žádný legitimní důvod. A tady hovoříme o tisících a tisících prodaných pasech. A to je přesně něco, co je zneužíváno populistickými eh, stranami. Právě protože tady nejsme schopni nějakým způsobem eh, řešit problém žen, dětí a mužů, kteří se k nám snaží dostat v opravdu za prekerních podmínek ekonomik eh, na lodích a mrznou a umírají. Takže eh, tady opravdu práva nejsou respektována. Kromě toho nemáme ani informace týkající se o tom, kolik pasů v podstatě je prodáváno. A to má co dočení s ohrožením naší bezpečnosti. Takže v souvislosti s tím, co vy jste říkala, mohu říci, že Evropská komise samozřejmě nepodporuje je, zdali je to tady pravda, podporu pasu. A e, chci se zeptat, jste minimálně schopni říci, že takovéto schéma, minimálně tedy to, které funguje v mém státě, nemá podporu Evropské komise? Děkuji. Birgit. Děkuji, děkuji. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste k nám přišla. Začali jsme s tím, že jsme hovořili o tom ochraném štítu, potom jsme hovořili o přeskumu a samozřejmě víte, že tady máme také <clears throat> European Data Protection Board. Tři body, které, body jste zmínila ve svém projevu. Evropský ombudsman, Evropský ochránce práv. Ano, my takového ombudsmana bychom měli mít a to je dobrá zpráva. Co se týče EDPB, tak eh, oni říkají, že tato funkce, tento úřad stále nemá dostatečné pravomoci a prostředky pro svou práci. To znamená, že podstatě nemůže plnit ty úkoly, které vyplývají také z Evropské charty lidských práv. Dále pravidla, která se týkají takzvaných onward transfers, které jste také zmínila. Ale eh, vypadá to, že tady chybí závazek, eh, organizací, které by toto řešily s partnery ze třetích státu, tak aby to všechno probíhalo opravdu co nejbezpečněji. Takže hovoříme tady samozřejmě o tom předávání osobních údajů z třetích zemí, které zatím neprobíhá tak, jak by mělo. A co se týče toho ochranného štítu na soukromí. I co vy jste zmínila, že vlastně nebyli schopni poskytnout Evropské komisi informace týkající se vyšetřování případu Cambridge Analytica a víme, že to vyšetřování i nadále pokračuje. Takže po několika měsících se ptám, dostali jste vůbec nějaké další nové informace v souvislosti tedy s tímto stále pokračujícím vyšetřováním? Dále další bod, který jste zmínila. A teď nebudu zacházet do detailů, protože my stále pracujeme na tom novém pracovním dokumentu, ale tím hlavním problémem a to je problém, který i já, stejně jako ostatní. Co se týče u vyšetřovacího rozkazu, tak hovoříme tady o možnosti přístupu k elektronickým informacím, samozřejmě za dodržování určitých eh, pravidel, ale tato pravidla jsou také součástí toho nového návrhu, takže svědomím toho, že tady to tady máme, tak možná, že bychom tady mohli hovořit o Cloud Actu a musíme zajistit, že to nové nařízení a nové dohody v podstatě tady neohrazí vykonávání práva a ochranu e, údajů. Takže samozřejmě budeme se tomu dále věnovat, ale je třeba tady do, si dovyjasnit některé jednotlivé body poté bude hovořit Natalie Gríze, ale ano, musíš někam odejít. Opravdu musíš někam nezbytně rychle odejít. Natalie, je v pořádku, když Anna bude mluvit před tebou? Rychle, je to v pořádku? Můžeš, můžeš být, ano, opravdu co nejstručnější? Co nejstručnější? Ano, pane předsedo, paní komisařko, souhlasím nebo sdílím ty obavy, které tady zazněly ze strany Roberta Metoly. Já si opravdu té zprávy vážím. Myslím si, že ten popis toho problému je velmi dobrý, ale co se týče závěrů a doporučení a navrhovaných aktivit, tak je velmi slabá ta zpráva. Kromě toho se tady vůbec nehovoří o nějakém doporučení v souvislosti s tím, že tady existuje jasná potřeba a nezbytnost, aby státy nadále pokračovaly a to za dodržování principu due diligence ve vyšetřování lidí, které, kteří musí být vyšetřováni. Já eh, v Portugalsku já, i jako poslankyně jsem v podstatě nemohla vůbec se podívat na ty seznamy lidí, eh, kteří tedy byli sankcionováni a stále se nachází na našem území. A já se ptám, eh, vůbec zeptala jste se, jestli vám Chtěla jste ty seznamy od Portugalsku? Chtěla jste ty seznamy vidět? má ji k dispozici komise. Děkuji. Děkuji Natali za, ta, za tvou trpělivost. Děkuji, Klode. Děkuji, děkuji, Klode. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste k nám přišla. Já možná nebudu mít čas si vyslechnout vaši odpověď, ale budou tady členové mého týmu, takže teď jenom pár bodů velmi stručně, eh, protože včera Včera jsme si vzpomněli, nebo jsme slavili vlastně Den ochrany eh, soukromých eh, údajů a údajů jako takový, což je vlastně den, který byl jistě důležitý nejen pro vás, ale pro všechny občany Evropské unie. Osm měsíců uběhlo od začátku implementace nového nařízení o ochraně údajů GDPR ale to, co my v tuto chvíli víme, je to, že Evropská unie hraje opravdu klíčovou roli v oblasti ochrany osobních údajů, v oblasti jaksi osvětových kampaní, které se týkají ochrany údajů. Eh, v tuto chvíli máme k dispozici něco přes 100 tisíc stížností, co se tedy týče Data Protection Watchdog a vypadá to, že pouze tři z těchto stížností vedly k nějakým sankcím, takže mohla byste možná k tomu se vyjádřit? Co bychom se z toho tedy měli eh, vzít, jak bychom se z toho měli ponaučit? Funguje ten systém nebo nefunguje z úhlu pohledu komise? A potom další otázka což je další takový takové citlivé téma. Eh, červenec 2018. Tady Evropská komise přijala směrnici společně s Radou a parlamentem, která se týká eh, stejného zacházení, o stejném zacházení eh, se všemi lidmi, nezávisle na jejich sexuální orientaci, pohlaví eh, a tak dále. Jde o směrnici, kterou známe jako, disk, jako směrnici proti diskriminaci. A teď vlastně 11, prakticky 12 let poté, protože tady tuto směrnici jsme přijímali v roce 2018, ještě nemáme vůbec žádnou zpětnou vazbu ze strany komise. A to si myslím, že je něco naprosto neakceptovatelného. Eh, takže budete se k tomu nějakým způsobem eh, vyjadřovat? Já si myslím, že, že to by to by opravdu bylo, bylo vhodné, takže ptám se, zdali tedy komise se hodlá tady nějakým způsobem angažovat, protože to je také něco, co je důležité pro, evropskou, pro evropské občany. Dříve jste také hovořili o té cestovní mapě v souvislosti s implementací a se zřízením a fungováním úřadu evropského žalobce, což je něco, o co jsme se opravdu velmi dlouho snažili a já si myslím, že je velmi důležité, abychom bojovali s přeshraniční kriminalitou. A proto poté, tedy co jsme si vyslechli eh, předsta, eh, předsedající stát eh, Rumunsko na výboru Libe, tak ptám se, zdali chcete, aby tady došlo eh, k rozšíření rozsahu působnosti úřadu evropského žalobce také na otázky týkající se terorismu, protože jde o přeshraniční hrozbu. Děkuji. Na tady pan Bony, prosím, máte slovo. první řadě děkuji, děkuji paní komisařko za spolupráci, za spolupráci v oblasti práv a hodnot. Samozřejmě máme za sebou také trialog, mnoho plodných eh, debat. Samozřejmě, že to není jednoduché, eh, když eh, se podíváme na to, jakým způsobem jedná rada, ale i tak můžeme o této spolupráci hovořit jako velmi dobré. Eh, můžeme, ano, samozřejmě hovořit o úspěších ochranného štítu. Já si přesně pamatuju a vzpomínám na naše vyjednávání před rokem v tuto chvíli, ale to už vypadá, že se tady věci hýbou, něco se děje a kromě toho si také myslím, že je velmi důležité a naše oddělení pro obchod také začal se svým certifikačním procesem v podstatě a s celým tím postupem dohledu provádíme také různé nahodilé kontroly, náhodné kontroly v různých oblastech. Já si myslím, že eh, víme, že pan Kate Krug eh, jako ombudsman ano, to je v pořádku, ale i tak musíme jednat obezřetně a musíme dohlížet eh, na ten postup, protože s tímto, s tímto eh, možným kandidátem eh, nás v tuto chvíli čeká mnoho měsíců čekání na odsouhlasení. Co se týče tedy toho rozhodnutí o adekvátnosti, to je také velmi důležité a děkuji, že jste to zmínila. Já bych velmi rád podpořil eh, Roberta Mecolu, Eh, protože tady já si myslím, že ty závěry prostě musí být silnější, solidnější, musíme zajistit absolutní transparentnost, to je přesně to, co po nás vyžadují naši občané. A poslední bod se týká opravdu té průkaznosti těch dokumentů, které potřebujeme. Prostě potřebujeme tady eh, něco, díky čemuž se budeme moci vyhnout tomu, že začnou bilaterální vyjednávání. Děkuji. Děkuji, Sofie Intervelt, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní před komisařko, za všechna ta témata, která jste zmínila. Eh, takže pár komentářů a připomínek. Co se týče ochranného štítu, ano, samozřejmě, že vnímáme velmi pozitivně to, že už byl jaksi nominován eh, stálý ombudsman, ale když se podíváme v podstatě na ty jmenované, tak jsme hovořili, že tady půjde o Um, náměstka ministerstva, ale také alternativní guverné pro Národní banku pro rekonstrukci a krole. Kromě toho, že tedy zastává tyto funkce, zastává asi deset dalších eh, funkcí a bude nominován eh, Donaldem Trumpem proto, aby zastával tedy další funkce, takže jak nezávislý tento člověk vůbec bude moci být a jaký čas vlastně bude moci věnovat všem těm eh, svým funkcím. A kromě toho je to velmi známý businessman, takže jaké, jakou kvalifikaci má, která v podstatě nás přesvědčí o tom, že je tím nejkvalifikovanějším eh, člověkem. Já prostě slušně řečeno nejsem přesvědčena. A co se týče toho mandátu pro vyjednávání eh, o dohodě mezi USA a Evropskou unii. Já si myslím, že to je tady celé prostě špatný nápad, protože tady jde v podstatě o to, jak se snažit eh, soudního přeskumu. Přesně o to jde, přesně tady o to jde, protože ano, vy říkáte, že lidé si myslí, že je to příliš byrokratické, ale eh, prostě krásou demokracie je i to, že některé postupy jsou prostě eh, zdlouhavější. Víte, v diktátorských režimech některé věci jdou hodně rychle, ale to ještě nepoukazuje na jejich demokratičnost. Takže já si myslím, že my se podí, musíme podívat na ten mandát. I když komise říká, ne, ne, ne, to nemůžete, protože je to strategie. Ne, mandát není strategie. Mandát je váš návrh vůči evropským občanům. To znamená, o čem budete vyjednávat vy ve jméně občanů Evropské unie a oni potřebují vědět, o čem budete vyjednávat, jak budete vyjednávat. To není strategie. Lidé musí vědět, o čem budete vyjednávat, za jakou strategii budete stát. Takže já si myslím, že tady musíme trošičku aktualizovat informace týkající se Budapešské úmluvy. E, naposledy jsme se tomu věnovali před čtyřmi lety a teď se tady v podstatě něco za kulisami dojednává zcela netransparentně a my vlastně nevíme, co se děje. Takže vypadá to, že tady, v podstatě tady, tady hovoříme tady o té smlouvě o vzájemné právní pomoci. A zmínil to eh, Roberto, Ana, ale já bych šla o krok eh, dál. Já si myslím, že tady by žádné prostě zlaté pasy neměly existovat. Prostě mělo by se to zakázat. Já si myslím, že tady to prostě nejsou věci, které jsou na prodej. Eh, já si nemyslím, že prostě jsme dostatečně eh, důrazní a nenalhávejme si nic. Tady prostě to je jenom červený poberec pro zločince a to je přesně to, co podporujeme. Můžeme někdo vysvětlit, proč ruský státní eh, příslušník a já jsem to vždycky říkal, že to není o žádný žádných eh, jaksi stařenkách z Ruska, eh, protože ne, ne, ne, o těchto lidech to není. Tak proč proč, proč, jak je to možné, že tady máme tisíce lidí, kteří se snaží o státní příslušenství eh, Malty a co, co, co v Nizozemsku, kolik se jich hlásí? Jeden, jeden člověk. A proč, proč si myslíte, že lidé si nežádají o pasy a státní příslušenství Nizozemska, ale chodí na Maltu? Dokud si neuvědomíme, a neuznáme, že jde o problém, že jde o bezpečnostní problém, o problém v oblasti vykonávání práva, no tak eh, my se snažíme dělat, že jsme tvrdí, ale prosím vás, měli bychom z toho vyvodit nějaké logické závěry. Prostě to není na prodej. Mě, komise by měla být prostě eh, odvážná a měla by prostě se postavit za ten hlavní princip, i když eh, rada chce něco jiného. To je prostě něco, co musíme udělat proto, abychom byli schopni uchránit principy právního státu v Evropské unii. Před rokem a půl eh, Evropský parlament a rada jako tedy spoluzákonodárci i v oblasti rozpočtu se zabývali takzvaným litigation fund. A to už bylo před rokem a půl. A my jsme se snažili za poslední rok a půl rozpochodovat eh, tento fond. A teď to vypadá, nebo před měsícem a půl to vypadalo tak, že si je to možná něco, co se opravdu jaksi někdy rozpohybuje a začne fungovat. Ale když se na to podíváte, tak je to vlastně všechno o tom, že se v podstatě dostá, nebo někdo říká, že jde o peníze, které se budou dávat neziskovým organizacím na osvětové eh, kampaně, ale ne, to, na čem se rozpočtové eh, orgány dohodly, je, že to bude fond, který, prost, který prostě bude pomáhat řešit eh, konflikty, bude prostě řešit spory před soudními orgány. Takže já bych byla velmi ráda, kdyby vaše právní služby se držely toho, na čem jsme se dohodli a ne, a nedrželi si toho, na čem jste se dohodli vy v rámci Evropské komise. Hovořili jsme o falešný zprávu, hovořili jsme o externích aktérech, kteří se snaží info, eh, ovlivňovat nebo by se mohli snažit eh, ovlivňovat naší politiku. Ano, souhlasím s tím, ale je pravda, že spoustu prostě odpadů, který se tady šíří v médiích, jsou informace, které tady nešíří externí aktéři, ale které šíří i vlády členských států. A já proto říkám, prosím vás, zastavme všechny ty lži a všechny ten odpad, který vychází z vládních médií, například v Maďarsku. Když se podívejte, k čemu došlo eh, ve Spojeném království, takže nemluvme pořád o těch zahraničních aktérech. Podívejme se, uklidme si také na vlastním dvoře. Nedívejte se jenom tam za naše hranice, nehovořte pořád o těch zahraničních aktérech, udělej jsme, udělejme si pořádek také eh, doma. Eh, Juncker o tom hovoril pan Tillermans, tak podívej jsme, poperme se s těmi eh, lžmi, které máte tady. Sorry. <laughs> Thank you. Thanks. Um, yeah, so I think... Uh, Jednu z věcí, o níž jste hovořila, je mandát na vyjednávání z USA o elektronickém dokazování. Chci se tedy zeptat, kdy eh, to pošle komise parlamentu na přeskum podle pravidel utajovaných informací. Mandát eh, na vyjednávání elektronického dokazování. Už hovořili všichni? Aha, ne, ne, ne, máme ještě více uchazečů o slovo. Eh, Sofí přetahla řečnickou dobu, ale nechtěl jsem v prostřed toho plameného projevu jí přerušovat. Takže ještě Soraya a všichni budou mít trochu méně času. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já mám úplně jinou otázku a e, ta se týká Evropského ochranného příkazu schváleného, směrnice schválená v roce 2011. Já jsem byla spravodajkou v rámci této směrnice a my jsme tam byli konfrontováni se skutečností, že o tom nikdo nevěděl, takže eh, provádění, lhůta na provádění byla až do roku 2015. A ze 180 tisíc eh, příkazů na ochranu eh, bylo vydáno jenom sedm evropských takovýchto příkazů. A protože o nich nikdo neví, takže se chci zeptat, jestli o rok později Eh, byla učiněna nějaká opatření, aby eh, tedy se oběti dozvěděli o existenci tohoto eh, příkazu, jestli o, o něm vědí nevládní organizace a i orgány, které se těmito věcmi zabývají, jestli mají povědomí. A jestli také komise zřídila Evropský systém rejstříku informací o těchto ochranných příkazech a jestli komise i nadále e, sleduje provádění tě, e, této směrnice, jestli zahájila jakákoliv řízení o porušení proti členským státům, které se jí do, dopustili a jestli nějakým způsobem se snaží zlepšit fungování tohoto ochranného příkazu průkazu eh, v členských státech. Mohla bych ještě pokračovat, ale nemáme mnoho času. Zdá se, že eh, není zcela jasno, jak ten, eh, to nástroj využívat a že jej skutečně potřebujeme. Děkuji za stručnost, ale bylo to obsažné. Děkuji. Paní Fernando, Olivia Bílka, pan Radev, pan Jurek a to bude všechno. Vím, že všichni vždycky mluví tak věci, takže Juan Fernando, stručně prosím. Ano, budu stručný, eh, paní komisařko Jourová, protože moje otázka eh, náhodou je v souvislosti s něčím, co už zde zaznělo. Eh, Eh, štít na ochranu soukromí EU-USA. Všechno to zač- začalo minulé pondělí zde v Evropském parlamentu, byl jsem tam a vzpomínám si, že eh, podmínky pro znovu sjednání po eh, judikátu Evropského soudního dvora, že vlastně to byla ochota tehdy Obamovy vlády akceptovat znepokojení Evropy, které vyjádřil Evropský parlament písemně. Nyní eh, se na to díváme s takovým časovým odstupem. Zajímalo by mě tedy, jestli během pravidelné analýzy a hodnotí a hodnocení provádění tohoto štítu soukromí nedochází eh, ke zhoršení těch východisek, na základě nichž byl eh, tento štít vůbec dohodnut. Což by částečně vysvětlovalo nespokojenost, která vyplynula z vyjádření poslanců Evropského parlamentu, co se týče ombudsmana, který má být jmenován Spojenými státy, aby zajistil provádění ustanovení štítu na ochranu soukromí na americké straně. Děkuji. Děkuji za stručnost, Livia. Děkuji, blahopřeji eh, k vašemu dlouhodobému závazku. Eh, máte eh, náročnou práci. V EPP hovoříme o tom, e, i o tom e, ochraném příkazu, jak o něm mluvila Soraya. A také se zabý, jsme se zabývali vlastně přes e, o Facebooku, Cambridge Analytica, o bezpečnosti dětí na internetu. Vaše práce v tomto směru je naprosto zásadní, velice aktuální pro voliče. Já v tomto výboru Eh, zodpovídám za práci eh, o Romech, eh, navazuji na předchozí zprávu Soraj i na vaše hodnocení v polovině období. Připravuji zprávu pro další plenární zasedání. Chci se zeptat na vaše stanovisko, co se týče našich nadějí. My chceme zajistit lepší výsledky za peníze, které ještě komise má, aby rumunské předsednictví bylo co eh, nejúčinnější v tomto směru, pak budou další předsednictví. Co se týče eh, chorvatského předsednictví, ti by se měli zabývat balkánskými eh, chudými. Jsou východoevropské země, jejichž, jejichž Občané jsou mnohem chudší než lidé na západě, takže pomocí peněz fondu IPA by se dalo dokázat mnohem více. Myslíte, že by bylo možné, aby komise eh, mohla pomoci rumunskému předsednictví dosáhnout cíle, co se týče partnerských dohod, eh, snižování nezaměstnanosti, zlepšování vzdělávání, více financí do již započatých projektů? Myslíte, že je na to ještě nějaký prostor v těch nadcházejících devíti měsících pod, eh, eh, do listopadu? Děkuji a ještě pan Radev. Děkuji. Paní Jovudová. Já mám otázku, která se týká směrnice o přístupu k informacím za účelem praní peněz a další závažné trestné činnosti. Jsem zpravodajem. Jak víte, jedním z nejspornějších aspektů návrhu je zavádění lhůt pro výměnu informací. Vzbuzuje to znepokojení, hlavně co se týče mezinárodních postupů. Neexistuje mezinárodní norma, která by obsahovala lhůty pro výměnu informací mezi finančními analytickými útvary. Chci se tedy zeptat, jestli Evropská komise zvažuje opatření na mezinárodní úrovni pro vytvoření norem na výměnu informací. Eh, pro, probíhají jednání v rámci skupiny Edmund na zavedení lhůt, kdy finanční analytické jednotky by si měly vyměňovat informace? Já se domnívám, že zavádění takových globálních norem by bylo užitečné pro mezinárodní spolupráci. Máme-li na, na paměti to, že praní peněz, financování terorismu nerespektují hranice, co tedy Evropská komise dělá ohledně těchto problémů. Děkuji. Děkuji. Děkuji, jsem velice potěšen, že je tady paní komisařka. Já jsem často také o tom hovořil na plenárce, o tom tématu, které si myslím, že je velmi zásadní pro zakončení naší, naší diskuse. Pokud jde o ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak eh, v případě eh, Bulharska, říká řečník, je to otevřený útok na eh, svobodu, protože není možné přijmout úmluvu, která je v rozporu s ústavou a s zákonem o rodině. Jedná se tady o porušení ústavního práva tohoto státu. A také další státy tím utrpěly ránu pro své demokratické systémy, protože jsou tím narušeny ústavní svobody. Dále, když je nějaká instituce vyzývána k tomu, aby se vyjádřila k pravidlům e, smlouvy, tak nemůže se nutně vyhnout eh, žádnému tlaku. Takže já bych prosil komisi, aby eh, respektovala pozici neutrality a aby se snažila být solidární s členskými státy, pokud jde o jejich ústavní pořádek. Já myslím, že vždycky je čas opravit špatnou politiku, takže paní komisařko, apeluji na vás, aby tento přístup byl změněn. Děkuji. Děkuji kolegové, děkuji všem za trpělivost. A paní komisařko, jako obvykle je na vás nyní, abyste odpověděla na otázky. Děkuji. Každá z těch otázek by si zasloužila eh, důkladnou diskusi. Jsou to důležité, někdy i náročné otázky na eh, významná témata. Já začnu vaší otázkou, Klóde. Týkala se mandátu jednání se Spojenými státy a byla to také otázka eh, od Sophie Interfeld. Jsem si jistá, že nespůsobíme žádné spoždění, eh, co se týče informování parlamentu. My toto schválíme zítra, eh, neboli vlastně příští týden, 6. února. A pak budeme pokračovat podle rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a komisí o postupu v těchto případech. Neboli parlament bude okamžitě a plně informován o všech fázích jednání a uzavírání mezinárodní dohody. Budeme vás informovat tedy poté, co vydáme mandát a během tohoto procesu budeme plně respektovat eh, požadavky na eh, transparentnost a veškeré dohody, které máme s parlamentem a eh, to se také týká naší komunikace směrem k veřejnosti, což je důležité, protože naše práce se týká evropských občanů. Já nechci zavádět žádnou tajnůstkářskou kabinetní politiku za zavřenými dveřmi. Neboli ten postup, který je naplánován pro tyto případy, eh, tím se budeme řídit. Eh, čím začít? Eh, štít pro ochranu soukromí, Paní Sipl, eh, děk, eh, blahopřeji vám eh, k narozeninám. To není žádný marketing, to jde od srdce. To je něco, čemu se musíme dále věnovat. My jsme na počátku dostali nabídku od americké strany, že zřídí tento ústav, že jej povede důvěryhodná osoba, v úřadu ministra zahraničí, že tato osoba bude mít funkci vlastně náměstka ministra zahraničí a že tato osoba bude zcela nezávislá na tajných službách a bezpečnostních službách vlády i dokonce na úřadu eh, ministra zahraničí. A dohodli jsme se na postupu, jenž zaručí, aby veškeré stížnosti evropských občanů byly eh, spěšně a eh, pečlivě vyřizovány, tak aby se eh, občanovi dostalo odpovědnost, odpovědi na to, jestli došlo k porušení jeho práv. Doposud úřad ombudsmana obdržel jednu stížnost A to je eh, zcela zásadní, aby ombudsman měl dostatečné eh, kompetence. Ale pro mě eh, tento nízký počet stížností je indikátorem toho, že si lidé nejsou vědomi možnosti takové stížnosti vznášet, že se ani nedozvědí o možném porušení svých práv a pakliže je zde nějaká chyba, nedostatek, možná, že je to na straně evropské, měli bychom lidi lépe informovat o tom, že eh, tento kanál pro eh, vyřizování stížností byl otevřen, tato cesta byla otevřena a že ji mohou s plnou důvěrou využívat. Pan Greč eh, v návaznosti na otázku o ombudsmanovi nebo ombudsmance, také co řekla paní Sofie Intfeld, jestli ten pan Greč bude eh, schopen tu svou funkci plně vykonávat, ano, očekávám, že ano, má několik funkcí, doposud eh, byla jenom jedna stížnost, takže nečekám, že by dostal každý den dostat příliš mnoho stížností, ale očekáváme, že tu práci bude vykonávat naplno a správně, protože důvěryhodnost a schopnost tuto práci plně vykonávat je zásadní. My jsme trpělivě čekali na plnohodnotného ombudsmana, teď nám byl představen, bude muset ještě projít eh, tedy grilováním eh, před Senátem a já nechci předjímat, jak tedy to bude fungovat, ale očekáváme, že fungovat bude. Co se týče eh, převodu, eh, převodu eh, směrem dál, otázka paní Sipl. Tam je vždy tam je vždy tedy eh, ten souhlas eh, zapotřebí, eh, pakliže ten souhlas není, není poskytnut, k tomu převodu nedojde. Neboli ten souhlas se vyžaduje vždy a to dokonce i v situacích, kdy Japonsko bude mít nějakou jinou kvázi dohodu s nějakou třetí zemí, pro nás to nebude stačit My jsme do systému zakomponovali eh, povinný souhlas v těchto případech. A ještě dále otázky eh, paní Sipl, eh, vyšetřování, trestní vyšetřování, ta probíhají, já se na to pravidelně doptávám, co se týče Cambridge Analytica. Jestli se nepletu, tato firma již neexistuje a její účast na eh, štítu eh, ochrany soukromí eh, byla okamžitě přerušena a Facebook je vyšetřován. Jedním z faktorů, který se šetří, je časový harmonogram, protože podle toho, co víme o případu, Došlo k tomu ještě v rámci eh, bezpečného útočiště a došlo tedy k porušení amerického zákona o ochraně soukromí z roku 2007, neboli podle našich současných poznatků eh, ten štít na ochranu soukromí nebo účast Facebooku v rámci eh, štítu na ochranu soukromí by toto nemělo ovlivnit. Nemohu ale nic předjímat, vyšetřování stále ještě Eh, probíhá a FTC ví velice dobře, že jsme opravdu netrpěliví, a protože se chceme dozvědět, co se skutečně stalo, protože eh, to mělo bez pochyby dopad na miliony Evropanů a máme proto dobrý důvod se ptát. A ještě eh, ke štítu na ochranu soukromí pan Bony není tady, ale souhlasím, Amerika by měla udělat více. To je také odpověď na otázku pana Lópeza Aquilára. Změna eh, americké eh, vlády eh, byla důvodem mé nervozity, protože bylo naprosto obvyklé, že Obamova vláda vždy souhlasila i s přísnými pravidly a byli proaktivní co se týče ochrany evropských údajů na americkém území a e, teď tedy se s vámi dělím o svůj dojem na počátku tedy e, byl na americké straně e, takový sklon podceňovat systém na ochranu údajů evropských občanů a do velké míry to odpovídalo Eh, přístupu k ochraně soukromí jako takového. Víte, že v Americe jsou v tomto směru méně nároční. Ale eh, časy se mění, nejen podle Boba Dylana, a případ Cambridge Analytica se stal zdrojem eh, ohnivých eh, veřejných debat, hovořilo se o něm i v kongresu a pravděpodobně relativně brzy se dočkáme nějakého právního aktu podobného, jako je GDPR, nového federálního zákona na ochranu eh, důvěrných eh, údajů. Máte pravdu, pane Lobezi Aguilero, budeme spokojeni pouze za dvou podmínek. Pakliže budou budou mít vlastně ve Spojených státech také GDPR. To je možná v současné době naivní myšlenka, ale my na Američany tlačíme, aby takový federální zákon schválili, ekvivalent k GDPR, to je naším výrazným cílem. A v tomto směru posíláme poznámky i do jejich procesu konzultací k tomuto novému chystanému právnímu aktu a co se týče eh, další otázky, bylo by dobré, kdybychom měli přístup k informacím eh, k jejich eh, bezpečnostních agentur a tajných služeb, jakým způsobem, jakým způsobem oni s těmi údaji nakládají. Takový přístup my ovšem nemáme. My musíme spolehat na jejich zákony, na jejich ochotu tyto zákony, zákony respektovat, na princip na jejich princip eh, pravděpodobného důvodu, což odpovídá našemu eh, principu eh, nezbytnosti a proporcionality. A musím říci, že tento přístup nemáme ani na evropském území k těm tedy informacím tajných služeb, takže těžko čekat, že ji budeme mít na Eh, ve Spojených státech. Co se týče tedy nového úřadu eh, ombudsmana či ombudsmanky, je jasné, že to bude zcela klíčová pozice. Budeme spoléhat na tuto osobu. Bude to eh, klíčová osoba pro nás na druhé straně, bude mít tyto informace, které nám se nedostanou a budeme muset využít tedy tohoto úřadu, eh, abychom od americké strany dostali náležitou maximální součinnost. A dále pan Bonny a pan Lopez Aquilar se vyjadřovali v tom směru, že by USA měly dělat víc. Eh, my je nadále přesvědčujeme k proaktivnějšímu přístupu. Oni mají nové postupy a nějakou novou technologii pro hodnocení toho, jak společnosti respektují pravidla štítu na ochranu soukromí. Je to tedy probíhající proces, nejde o jedno rozhodnutí, které bylo učiněno před dvěma lety a teď, že bychom ty dva roky spolehali na Američany a na to, co dělají. Není to tak, kontrolujeme, sledujeme a po dalším roce se zase vrátíme, abychom vypracovali tedy otevřenou zprávu o fungování štítu na ochranu soukromí. Ale eh, ty eh, Pochybnosti, že za vlády eh, prezidenta Trumpa to fungovat nebude, ty se nepotvrdily. Mohu vám říci, že když jsme začali eh, zde v Bruselu eh, druhou roční revizi, měli jsme ze Spojených států silnou delegaci zde, včetně ministra obchodu, současného ombudsmana, šéfa FT, FTC, eh, takže jsme byli s jejich přístupem spokojeni. Eh, pak tady byla řada otázek na, eh, na prodej občanů. Já jenom ještě chci říct, říká předseda, že tlumočníci budou muset odejít, takže bude potřeba se omezit pouze pouze Eh, omezit na angličtinu. Eh, ano, to se chystám i nadále. Eh, všiml jste si, že se moje angličtina zlepšila od té doby, co tu jsem, ptá se paní komisařka. Určitě, určitě. Já sám mám máslo na hlavě, protože jsem pět let špatně vyslovoval vaše rodné jméno, takže rozhodně jsem si toho všiml. Ne, to bylo jenom tak na okraj. Já jsem si vědom, paní komisařko, že chcete odpovědět na otázky eh, všech, eh, ještě neříká komisařka, a také máte možnost eh, odpovědět, odpovědět na ně písemně. Vím, že Roberta by ráda se doslechla odpovědi na svou otázku. Možná, kdybyste tedy si vybrala odpovědi Eh, k odpovědi eh, na eh, ty otázky těch poslanců, kteří jsou zde. Co se týče prodeje pasu, to komise neschvaluje. My máme právní kompetenci takovou, že udělování občanství je výsledou členských států. Repeat, uh, we do not endorse this system. Now we have three states which are selling citizenship. Already it sounds strange because they are selling something they do not have